Dear colleagues. Drazí kolegové, můžeme zahájit dnešní nesmírně zajímavé slyšení týkající se palmového oleje. Cílem tohoto slyšení je mít výměnu názorů mezi členy parlamentu a experty týkající se environmentálního dopadu průmyslu s palmovým olejem tento hearing, toto slyšení bude obsahovat čtyři prvky. Nejprve úvod, prezentace v rámci panelu čtyř expertů, diskuse a poté závěry. Navrhuji abychom bezprostředně začali a vyslechli si našeho experta a dávám okamžitě slovo panu Jakubovi Kvapilovi, který je z nevládní organizace Lestary a pohovoří a představí to také Stanislav Lota a Prosím, máte slovo na 10 minut. Děkuji vám za udělení slova. Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Jmenuji se Jakub Kvapil a představím vám lokální perspektivu loka- palmového oleje založené na výzkumech v Indonésii. E, mám celou řadu diagramů, a grafů v mé studii a budou dobře viditelné. Naše organizace působí na více úrovních, provázíme kampaň v České republice a také spolupracujeme s Indonésií a spolupracujeme s nevládními organizacemi, kde průmysl palmového oleje způsobuje veliké hrozby a také vytváříme mezinárodní platformy pro výměnu názorů finančních zdrojů a technologií. Jak můžeme vidět na tomto diagramu, eh, eh, většina, zhruba 85 palmového oleje se vyrábí v Indonésii, Azii a máme tady Čínu, Indii a jedna třetina sdílení. My jako spotřebitelé sdílíme odpovědnost za odlesňování eh, související s produkcí palmového oleje. Z Indonésie se olej vyváží eh, a z Indonésie do mm, finálních destinací. Do nedávných let většina eh, plantáží byla v sumatře Tře a na Borneo, zatímco nyní, kde jsou nížiny, které snadno zpřístupňují palmové háje, eh, stěhuje se výroba palmového oleje do Papuji, Sulavisy, ale také do Afriky, Jižní Afriky. Na základě eh, eh, analýzy OECD by se měla zvýšit produkce palmového oleje z 25 megatun 2012 na 32,5 megatun Hackathon 2021. Zdá se bohužel, že tyto analýzy jsou poměrně přesné. Jako příklad jsme vybrali Borneo a proces odlesňování, ke kterému tam docházelo od roku 2001 až do roku 2014. Na levém obrázku ty žluté oblasti vidíte, kde se pěstuje, pěstují palmy na palmový olej až do roku 2014. Ta rostoucí taková ta růžová eh, Oblast reprezentuje odlesnění během postupující doby. Vidíme, že odlesňování v průběhu času eh, je v souladu s těmi vzorci. To jsou ty lehce hnědé oblasti, eh, kde se pěstují palmy pro palmový olej. Eh, v září 2015 vypokl oheň, který byl největší v tomto regionu srovnatelný pouze k požárům v roce 1998. Tyto požáry eh, jsou daleko destruktivnější, ničivější a mají daleko horší dopad v Indonésii. Na grafu vidíte, jak propukaly požáry od roku 2013 do roku 2015. Bohužel vidíme, že počet propukání požáru stále stoupá. Tento graf vám ukazuje eh, požáry a aktivity související s požáry a vidíte, že tady se objevuje stále více požárů až do 122,568 až do 16. listopadu v roce 2015. Dopad těchto požárů jsou přímou hrozbou pro centra biodiverzity v Indonésii, která se dostávají pod stále rostoucí tlak. A to neohrožuje pouze život v divoké přírodě, ale také Eh, lidi, zejména vzrůstají ehm, onemocnění dechového aparátu a již eh, byly zprávy o mnoho smrtích v sou, umrtích v souvislosti se dopadem požáru. Eh, rovněž je třeba uvažovat o uhlíkových emisích, když se, když se vyrábí také biopaliva. Vidíte tady tu proporci, zejména jak se začíná měnit ta relace související s využíváním palmového oleje. A já jsem tady připravil analýzu celé té oblasti. Za posledních 48 hodin NASA registrovala 120 hlášení aktivních požárů v Indonésii a v minulých týdnech to bylo 561 aktivních požárů. A když se podíváme na období sucha, šíření těchto požárů je velmi pravděpodobné. Indonésie je druhou nejbohatší oblastí na biodiverzitu ve světě, i když pokrývá pouze 1% zemského povrchu. Obsahuje až 10% známých rostlinných druhů ve světě, až 12% druhů savců a 17% veškerých známých druhů ptáků. Mezi nimi jsou také eh, Eh, živočiši, pardon, živočichová zvířata ohrožené vymizením jako například tygři a další. Dopad je na mnoha úrovních. Ekosystémy e, trpí velkými škody, e, ztrácí se živočišné druhy, ničí se infrastruktura. E, tato monokultura také ničí zdroje půdu, půdy a vody a daleko častěji dochází k kriminalitě na živočišných druzích žijící v divoké přírodě. Tady máme degradaci, čili snižování zdrojů půdy a vody, snižování biodiverzity a zhoršování trvale udržitelných možností zemědělství. Přímé hrozby přichází nejenom eh, na živočichy v divoké přírodě a rostliny tam rostoucí, ale také na občany dochází ke kontaminaci vodních zdrojů, což má dopad na zdraví obyvatel Příklad. Jeden z našich výzkumníků navštívil malou vesnici v Kalimantánu. Zatímco kolem vesnice se začalo s, pěstová, s, plant, s vysazováním eh, plantáží palmového oleje, eh, docházelo k tomu, že e, svědkové nám podávají zprávy o zničení oblasti okolí této vesnice. Hlavním cílem, abychom změnili Eh, také eh, toto šíření palem pro, na výrobu palmového oleje znamená ovlivňovat také biořetězce, používání biopaliv a výrobu rostlinných olejů. To se týká také eh, dodávání potravin a kosmetik, jakož i různých kosmetických prostředků. Eh, podíváme se jako SPOI, to jsou aktivity, které jsou zapotřebí, ale musíme si uvědomit, že je třeba realizovat konkrétní kroky, abychom zabránili tomuto vývoji, ale o tom budou hovořit jistě více mý kolegové. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a také za to, že jste dodržel čas. A nyní dávám slovo eh, panu Anders Malmerovi ze Švédské univerzity pro zemědělské vědy, který bude hovořit o e, plantážích e, palem, e, jak se tím mění využití půdy a systémy ekosystému. Drazí kolegové, akcionáři a účastníci a aktéři a účastníci semináře. Máte název mé přednášky Roli palmového oleje v měnícím se užívání půdy pro servise ekosystému. A já se zaměřím konkrétně na eh, plantáže eh, palem, které skutečně ovlivňují v mnoha ohledech existenci pralesů. Eh, je to velice komplikované. Ale toto s přibývající měrou je natno nahlížet z širší perspektivy současného stavu krajiny v příslušných oblastech požáry způsobují e, negativní dopad na tuto půdu, která je potom vyprahla a vypálená a způsobuje vymizení flory a fauny. Čili týká se to krajiny celkově. a máme tady bezprostřední dramatické dopady. Použití kontrolovaných požárů pro vyčištění půdy eh, způsobuje snižování biodiverzity, uhlíkové emise a máme tady jeden z hlavních zdrojů pro devastující požáry, jak to vidíte na obrázku. Eh, dochází eh, k velkému snižování v biodiverzitě a zejména také produktivita eh, skladování uhlíku dále přispívá k negativnímu dopadu na krajinu. Eh, v roce 1997-98 celkové emise způsobené požárem se rovnaly ročnímu průměru emisí. A teď tady vidíme obdobný dopad eh, od roku 2015. A toto ničení půdy přispívá k erozi a půdy k dokonce k záplavám a k, dekomin, kde kde toxikaci vody. A zatím ale vysazování palem stále ničí stávající původní pralesy. Toto je velice důležité pro zvyšování, vysíchání oblastí vzhledem k rizikům, která zde vznikají. Společně se zvýšeným rizikem šíření požáru největší efekt plantáží palmových způsobí, že dramaticky se snižuje biodiverzita a že dochází ke konverzi do ekosystému bez 20 pro, s eh, tím, že uhlíko, uhlík se snižuje o 20 Máme tady vyšší riziko požárů, které způsobuje daleko vyšší obsah emisí. A podívejme se nyní na to, jak se mění v posledních 50 letech krajina. Nejhorší efekt plantáží palmových je eh, ohrožení eh, generací. Podívejme se na to, jak se zvyšuje ohrožení požárem v těchto oblastech a tyto požáry se v příslušných místech stále opakují. Často to má souvislost s intenzifikací způsobu farmaření a programů ve výrobě palmového oleje. V posledních 20 letech palmové plantáže specificky v Borneu byly podporovány místními orgány, ale to samozřejmě má dopad také na průmysl související s využíváním palem. No a také to má dopad na ceny. Typicky eh, eh, se ty plantáže eh, nacházely na místech bývalých lesů, kde ten nezákonný, nezákonná těžba byla velice lukrativní Tak, když se podíváme do budoucna, absolutní doporučení bude pouze eh, zakládat eh, tyto mm, palmové lesy v těch eh, již destruovaných, zničených lokalitách, a kde možná i mohou situaci zlepšit, ale používání požáru musí být eh, regulováno. Ale jak se mění využití půdy a eh, rozvoj je eh, nerov, mm, velice rozličný, třeba na východě, tak tam se pořád plánuje ještě deforestace, kácení lesů v rámci regionálního rozvoje. A mm, ale ten rozvoj v tak velké zemi jako Indonésie je také velice nerovnoměrný. Plantáže palmov, pal, palem nezmizí a asi je třeba to eh, vidět jako součást ekonomiky a <clears throat> proto zájmu ekosystému, musíme se podívat na totální dopad na krajinu a na dané, dané místo. Stávající výzkum a politiky se musí zaměřit na eh, zdravé využití eh, půdy, vyvážit tedy výhody a nevýhody všech různých aspektů. Například eh, je třeba, abychom měli výzkum zachování biodiverzity na Eh, takové celé mozaice půdy a nezaměřovat se pouze na individuální lokality, hm, protože eh, ta krajina, kde jsou hm, palmové plantáže, je velice monotónní například. A hm, tam jsou pouze malé části, kde byly eh, normální lesy. Dnes existují různé plány, jak se vrátit k dešťovým pralesům či lesům, ale <clears throat> je eh, asi ne, už nebudeme schopni nabídnout úplnou diverzitu bývalých tedy e, stromů jako dříve, ale e, je třeba vysazovat takové, investovat do takových e, lesů, které budou udržitelné, nebudou tak náchylné požárům. Samozřejmě ty investice jsou daleko méně výnosné, než investovat do palmových plantáží. Avšak podpora investic by měla být prioritou i přesto všechno protože nám jde o e, udržitelné hospodaření s palmovými plantážemi. Je třeba, aby e, e, především v okamžiku, kdy ty plantáže palem tedy Eh, budou již připravené k využití, tak je třeba se zaměřit potom nad tím, jak se bude palmový olej používat, nad jeho distribucí se zamyslet. Eh, tyto mm, eh, palmy samozřejmě rostou, stárnou, potom je třeba je nahradit, ale proto je třeba mít veškeré know-how a mm, Eh, stanovit přiměřené, rozumné podnikatelské plány a možná, že potom vzniknou takové podnikatelské plány, které eh, zabrání této monotónnosti těchto krajin a zavedou větší diverzitu do těchto lesů, což bude i v zájmu, uklád, v zájmu eh, ukládání uhlíku, což je funkce lesů. Děkuji. Děkuji a nyní budeme pokračovat. Paní eh, Sabine Lavtir, která je eh, z skupiny, evropské skupiny, která se zabývá eh, otázkou udržitelnosti tohoto průmyslu výroby palmového oleje. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane Lavio, že jste nás pozval na toto slyšení, dámy a pánové. Než začnu Eh, s tématem, tak dovolte, abych vysvětlila, co je naše organizace. My jsme skupina, která eh, obhajuje udržitelný průmysl palmového oleje. My jsme federace vlastně taková, nebo organizace, která je koalicí různých organizací. Cílem je právě schromažovat fakta, informace, data o tom, jak průmysl používá a vyrábí palmový olej. A, <clears throat> takže v těchto skupinách máme nejenom organizace z průmyslu, jako třeba já pracuji přímo pro eh, Eh, jednu z výrobních organizací, ale další uživatele, jako mm, výrobce margarínu nebo rafinérie, tedy, ty, eh, tedy výrobce, kteří eh, rafinují rostlinné oleje v Evropě i po celém světě, ale neformálně také spolupracujeme se zástupci mm, těch zemí, které produkují E, tuto surovinu tam, kde máme tedy partnerské organizace či zástupce občanské společnosti, tak s nimi spolupracujeme. Dnes bych ráda spíše pohovořila z pohledu soukromého sektoru. Já pracuji pro soukromý sektor a chci vysvětlit, proč používáme palmový olej v našich výrobcích a proč, když uznáváme, že je třeba, je to, je to problém, který je třeba řešit, ale proč, chci vysvětlit, proč je třeba, abychom i do budoucna měli udržitelné využívání palmového oleje, protože to je v zájmu planety, lidí a e, ekonomického rozvoje zemí, které pěstují které produkují palový olej. Možná pár mm, čísel. My podporujeme evropský cíl, mm, to znamená zastavit odlesňování do roku 2030 a v mm, prosinci podepsali naši členové spolu s dalšími organizacemi závazek, že podpoříme 100% eh, udržitelnou produkci palmového oleje v Evropě do roku 2020. Evropská unie, měli byste vědět, hm, používá eh, tu udržitelnou část palmového oleje, když to eh, hm, ostatní ne v té míře. Co je důležité, abyste věděli jako poslanci parlamentu, je to, jak toto téma je složité, protože tady je třeba pochopit celý ten řetězec od té výroby eh, až po spotřebitele. Abychom podporovali eh, rozvoj udržitelné výroby palmového oleje, tak je třeba zapojit všechny partnery celého řetězce. Již před deseti lety, v roce 2004, asi jste všichni slyšeli o kulatém stolu, eh, kulatém stolu hm, pro udržitelnost palmového oleje. Já mám jenom 10 minut, takže těžko to detailně vysvětlím, ale máme určitá čísla fig, my, znamená to spolupráce více než 2700 členů, kteří působí v různých částech toho výrobního řetězce, od těch producentů až po spotřebitele, od spotřebitelské organizace k zástupce. A co se nám podařilo? Na to nesmíme zapomínat. Když půjdeme na této cestě směrem k udržitelnému mm, palmovému oleji a mm, e, zákazu odlesťování, je, že asi za deset let množství, objem prodeje toho certifikovaného palmového oleje se zvýšilo na 6 6 milionů tun v roce 2015, což představuje asi 9 až 10 celkové produkce palmového oleje, což samo o sobě vidíte velký úspěch a ve smyslu milionu hektarů certifikovaných plantáží, tak e, je to asi 3,5 milionu certifikovaných plantáží, které produkují asi 13,5 e, milionů tun palmového oleje. Tak, abyste si udělali obrázek o tom, jaké velké úsilí podnikáme. Ráda bych, aby e, členové parlamentu pochopili, že jsme na cestě. A tato cesta e, asi nikdy neskončí svým způsobem, protože e, čeho chceme a musíme dosáhnout, je udržitelná výroba produkce, která znamená, že se zastaví odlesňování, ale znamená to, že to musí být udržitelné dlouhodobě. Potřebujeme si uvědomit, že na jedné straně to jsou fakta, populace roste, ale na druhé straně víme, že používání palmového oleje bude pokračovat. To je dobrá věc a proto my podporujeme tuto surovinu, protože produktivita palmového oleje je daleko zajímavější než produkce jakéhokoliv jiného rostlinného oleje, který se na planetě vyrábí. Jaké jsou výzvy před námi? Zde v sále eh, jsou asi lidé, kteří lépe by popsali výzvy eh, těchto zemí, které jsou tak chudé a určitě to lépe vysvětlí. Tak já bych se zaměřila spíš na spotřebu. Výzva, která před námi je, je dát pozitivní pobídky. Jak jsem řekla, myslíme si, že je důležité, aby eh, spotřeba udržitelného palmového oleje se zvýšila co nejrychleji, Naším cílem tedy je, tedy naše aliance chce dělat posvět, osvětu, osvětu o těch pozitivních dopadech této suroviny. Vysvětlujeme, že palmový olej je součástí takového mixu surovin, které výrobci potravin budou používat, ale sám o sobě palmový olej není negativní eh, z hlediska zdraví, z hlediska výživy. A když se e, e, konzumuje v, v, jaksi v, v situaci mm, zdravé vyvážené výživy, tedy nejenom, že někdo bude konzumovat jenom palmový olej. A další věc, která je důležitá, je e, tady to by měla být taková pobídka pro to, aby se investovalo do udržitelnosti v těch producentských zemích. Eh, a protože eh, tady jde o to motivovat k tomu, aby se eh, vyráběly výrobky z udržitelného palmového oleje. Proto je třeba ta osvěta u spotřebitele, ale i u malých podniků, které potom se zapojí do toho, že budou kupovat tento typ palmového oleje, tedy toho z udržitelné produkce. Závěrem, a možná, abychom spíše měli čas víc na diskuzi, můj, můj klíčové poselství je toto. Všichni víme, že je před námi hodně práce, ať je naše místo v tom výrobním řetězci kdekoliv. E, za posledních deset let jsme dosáhli velkého pokroku. Je třeba, abychom si toto uvědomili, že došlo pokroku a v určité fázi nemůžeme tedy používat nějaké kalkulace za deset let, jsme dosáhli 10%, to ne, ale je třeba si uvědomit, že když zvýšíme úsilí a když budeme spolupracovat eh, mezi soukromým veřejným sektorem, tak se nám to podaří lépe. My nemůžeme dělat nic bez, eh, bez státního sektoru a bez zemí původu a jejich vlád. V neposlední řadě chtěli bychom také apelovat na to, aby byly uznány veškeré normy, které dnes existují a které mají stejný cíl, to znamená zabránit odlesňování, kácení lesů a aplikovat kritéria udržitelnosti. Veškeré normy, které existují, i ISPO nebo další, tak to je součástí eh, řešení a nástrojů, které máme k dispozici, abychom splnili cíl. Děkuji. Děkuji těším se na vaše otázky. Děkuji vám mnohokrát. A nyní přejdeme k dalšímu řečníkovi. Co můžeme dělat pro ochránění zbývajících pralesů v Indonésii? Toto bude předneseno paní Anisou Rahma Vaty, Greenpeace Asie. Děkuji vám mnohokrát Pane předsedo, všichni členové Evropského parlamentu, přeji všem dobré ráno. Dovolte, abych vám poděkovala za možnost, kterou jste dali Greenpeaceu, aby mohl pohovořit o tom, co můžeme udělat, abychom ochránili zbývající pralese v Indonésii. Já se budu zaobírat dopady odlesňování, environmentální krizi a pokud pokračování odlesňování. Zaměřím se také na výzvy způsobující, související s odlesňováním a na roli, kterou by mohla hrát Evropská unie pro záchranu zbývajících pralesů. Dopady odlesňování. Dámy a pánové, od roku 1990 velikost odlesňování v Indonésii dosáhla Eh, takové velikosti, že Indonésie ztratila 35, hektar, 35 milionů hektarů, což je velikost Německa. A eh, plantáže eh, způsobují ničení života divokých živočišních druhů a mezi lety 2011 a 2013 bylo identifikováno zničení mnoha kilometrů pralesu je jedno z nejdůležitějších center biodiverzity eh, bylo zničeno, eh, zejména ohrozilo eh, různé druhy druhů ptáků. Máme tady také eh, vzrůstání eh, emisí skleníkových plynů a nárůst totálních eh, celkových emisí, které pokrývají 21 milionů hektarů, což je velikost Spojeného království a máme tady 27 milionů tun uloženého uhlíku. Toto je potenciál pro záchranu zbývajících pralesů, což by bylo také cestou pro snižování emisí a to je univerzální apel na všechny země. Dovolte, abych vám připomněla, co se stalo v posledních letech v souvislosti s požáry v pralesích. Dva tisíce eh, požárů bylo charakterizováno jako největší kriminalita, největší kriminální čin 20. Eh, století během několika týdnů, vlastně to bylo tři týdny od září, jsme dosáhli eh, takových emisí, které se rovnaly ročnímu průměru emisí v Německu. Eh, orgány podávají informace o dopadu na zdraví především dětí a kojenců. Eh, škody byly eh, způsobily, eh, pardon, škody můžeme vyčíslit na 16,1 miliard amerických dolarů, což se rovná takřka dvěma procentům HDP celé Indonésie. Jaká možná řešení má, vidíme pro tuto environmentální krizi? My zejména když hovoříme o palmovém oleji, nevyzýváme k bojkotu palmového oleje, <clears throat> ale chceme mít odpovídající produktu, protože výroba palmového oleje nemusí znamenat ohrožování a ničení biodiverzity. Je třeba zachovávat odpovědné standardy eh, politiku v průmyslu, která musí dodržovat tyto zákony. E, takřka 60 průmyslu v palmovém oleji, se kterým se obchoduje ve světě, se již váže na tyto závazky, ale zbývajících 40 bohužel těmto závazkům nedostávají. Eh, jaká je, jaká je zásada za princ, neodlesňování. Eh, je to přístup pro možnost ukládání vysokého množství uhlíku a osvětu mezi původními komunitami. My bychom si přáli, aby Evropská unie byla součástí za zastavení odlesňování je třeba definovat a identifikovat zničenou zemi. A, a toto by mohlo představovat také řešení pro průmysl. Dovolte, abych ještě hovořil, pohovořila <clears throat> o dodavatelských řetězích souvisejících s odlesňováním v roce 2014 během toho, co byla vydána nová deklarace, čili prohlášení o nutnosti zastavení odlesňování a zazněla výzva pro příslušné orgány, aby zastavili odlesňování. Greenpeace monitoruje 14 dodavatelských řetězců, eh, které jejich finální destinací jsou třebitelské společnosti, eh, které se snaží um, dodržovat eh, tyto politiky neodlesňování. Bylo jich tedy 14 těchto spotřebitelských společností v roce 2014. Jaká jsou kritéria? RSPO je největším orgánem, který se snaží prosazovat zasta- trvale udržitelné pěstování polem na výrobu palmového oleje. Je třeba abychom rovněž limitovali emise skleníkových plynů a přispívali k snižování počtu požáru. Ovšem v této oblasti je nezbytné vzdělávání a osvěta a musíme posílit implementaci stávajících předpisů. Celá řada nevládních organizací, stejně tak jako Greenpeace, se snaží vytvořit skupinu společností, které implementují zásady a kritéria RSPO v oblasti dodavatelských řetězců, aby se za, nejprve snížilo a pak zamezilo odlesňování. Další výzvy, kterým čelíme, je nedostatek transparentnosti související e, s vlastnictvím, korporátním vlastnictvím půdy.

je tady nedostatečná transparentnost, co se týče <clears throat> tohoto korporativního vlastnictví půdy. Eh, výrobci eh, palmového oleje musí zastavit ničení pralesů. Dochází tady k řadě iniciativ, ale stále ještě tady máme absenci oficiálních informací týkající se dodavatelských řetězců a je třeba pokryt informací veškeré informace, ale tady je nutno zveřejňovat také toto mm, vlastnictví eh, příslušné půdy společnostmi. Rovněž malí aktéři se musí stát části řešení. Eh, zhruba 40 olivového oleje je vyráběno malými společnostmi a to je také možnost, jak je oslovit, protože produktivita jejich je nižší ve srovnání s velkými společnosti. Například tito malí producenti vyrábějí 3 až 5 tony palmového oleje, zatímco velké společnosti 7 až 8 ton na hektar. Čili tady eh, je možno pomoci těmto eh, malým eh, výrobcům, kteří jsou lépe oslovitelní v tom, aby dodržovali příslušné standardy. Je třeba dodržovat regulaci a je třeba osvojit si odpovědné ehm, provozování zemědělství v souvislosti s nepoužíváním chemických hnojiv a aby se zamezilo negativním dopadům na floru a faunu. My spolupracujeme s lokální nevládní organizací, eh, která združuje malé výrobce, kde se snažíme vytvořit takovou cestovní mapu eh, a orientujeme se na Mm, aktivity snažící se o uchování flora fauny v dotyčných oblastech. A chceme dosáhnout toho, aby došlo k nulovému negativnímu působení ze strany malých vlastníků. Máme tady také dopad na evropskou spotřebu. Když se podíváme na evropskou spotřebu palmového oleje, bezprostředně se to odráží v pokračujícím odlesňováním. S tím souvisí evropský trh nejenom v oblasti potravin, ale také v oblasti kosmetických eh, výrobků. A to je podpora aktivit společností, které pokračují v odlesňování. Eh, v roce 2008 již Evropská unie Eh, nastartovala akční plán pro zastavování odlesňování. V roce 2013 byl vedan další akční program, eh, který se snaží o vytvoření visibility do roku 2016. A proč, proto je třeba také v rámci tohoto akčního plánu schvalovat patřičná opatření aby se dodržovaly závazky pro odlesňování. A co je třeba, aby EU udělala, je třeba, eh, aby produkty, které se dostávají na trh eh, do Evropské unie, nebyly vyráběny eh, takovým způsobem, který způsobuje odlesňování, čili orientovali se na trvale udržitelnou výboru. V roce 2015 došlo k novým mezinárodním zámazkům v rámci, cí, trvale udržitel, v rámci cílu trvale udržitelného rozvoje OSN. V rámci cop 21 Indonejská vláda se zavázala snížit emise o 2,9 v roce 2013, aby se více chránili ekosystémy v roce, v roce 2016. Nastal čas pro implementování a dosahování výsledku. To není úloha pouze pro Evropskou unii, ale také pro Indonésii jako naší zemi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní dáme slovo komisi a vyslechneme si něco o Evropském akčním plánu, který se týká odlesňování a degradace lesů. Emanuel Mer, který je z Evropské komise DG životní prostředí, která je paní Emanuel Mer. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové milí kolegové. Je to pro mě potěšení, že jste mě pozvali, abych vám podala informace o stávajícím akčním plánu, který se týká odlesňování. Jak eh, eh, Anisa řekla, toto mm, probíhá ve eh, mm, velice jaksi ambiciozním kontextu mezinárodního plánu, protože eh, OSN přijalo udržit, hm, cíle udržitelnosti a právě cíl 15.2 se týká odlesňování do roku 2020, kdy do té doby musíme hm, propagovat, podporovat udržitelnost lesů všude, zastavit Eh, odlesňování, eh, degradaci půdy a zvýšit, eh, zvýšit intenzitu vysazování nových lesů. To je tedy aktivita agenda OSN, hm, což následuje po New Yorkském prohlášení z roku 2014, kde se přední politici zavázali k určitému harmonogramu pro zastavení odlesňování. Co se týče Evropské unie, tak my jsme přijali celou řadu politických kroků. Nejposlední krok je Amsterdamská konference, kterou zorganizovalo nizozemské předsednictví, kde byly přijaty dvě deklarace. Jednak, jedna, která se týká odlesňování eh, spojeného s zemědělskými komoditami a druhé prohlášení se týkalo udržitelnosti produkce palmového oleje. Také i v roce 2015 eh, byla přijata rezoluce Evropského parlamentu, která se také týká odlesňování a přijetí akčního plánu. Rovněž i eh, eh, toto je zdůrazňováno v sedmém akčním programu pro životní prostředí z roku 2013 a ve sdělení komise. Takže toto jsou ty politické kroky které, a politické dokumenty, které byly nedávno přijaty. Chtěla bych vás upozornit na dokument z roku 2013. To je zpráva, která se týká dopadu spotřeby palmového oleje, dopadu na odlesňování to si můžete stáhnout z naší stránky, kde je eh, komplexní analýza dopadu spotřeby v Evropě na odlesňování. Na tomto slajdu připomínám, o co jde v odlesňování. Tady vidíte lesy na levé straně ta, eh, toho grafu a tyto lesy permanentně se transformují v eh, další eh, typy využití půdy, ať jsou to zemědělské eh, plodiny, ať jsou to pastviny, ať je to rozvoj infrastruktury, či ať je to kvůli přírodním katastrofám. Nesmíme zapomínat nahoře této tabulky, to je degradace lesů, často kvůli eh, nezákonné těžbě lesů, eh, těžbě, tedy hornické těžbě, neudržitelném hospodaření a tak dále. Takže k tomu do... a my eh, se snažíme mít takové plány, které pomohou obnovit lesy a vrátit je do původní situace. V roce 2013 byla mm, připravena studie, která se týká různých těch eh, jaksi faktorů ovlivňujících odlesňování ze 24% nejsme schopni vysvětlit důvody odlesňování. Ze 17% takto odlesňování je spojeno s přírodními katastrofami, jako jsou tedy požáry. Také i 4% odlesňování je spojeno s rozšiřováním měst a infrastruktury. A když se podíváte na těch 55 zbývajících procent, které potom e, e, jsou po pravé straně dále rozvedeny, tak vidíte, že to odlesňování z 29% je právě e, produkce zemědělských komodit, 24% chov dobytka a 2% je nezákonná, je, je, pardon, je těžba, těžba třeba. A to je dobré mít takovou analýzu a pochopit příčiny, příčiny odlesňování. Tato studie zdůrazňuje také tedy množství té odlesněné půdy, jak se používaly tedy pro ty specifické plodiny. Tady vidíte eh, sojové soja, tedy hm, především v Jižní Americe, Argentina, potom kukuřice, subsaharská Afrika například a palmový olej, hlavně jeho východní Asie. Také Tady zajímá vás zjištění týkající se odlesňování a obchodu. Zde se eh, zdůrazňuje ta koncepce eh, eh, jaksi odlesňování, které je vlastní výrobě určitých komodit. Zde vidíte různé ty komodity či chov dobytka. Jak se to... Origin? Jo, plné plodiny, tedy zemědělské plodiny a mm, chov dobytka a často mm, tedy vě, většina tedy ale těch plodin, těch zemědělských komodit i e, masa se spotřebovává lokálně. Kvantitativně řečeno 33 e, těch e, mm, zemědělských komodit je předmětem mezinárodního obchodu a 2 skotu. Potom ty eh, komodity, se kterými se obchoduje mezinárodně, tak z toho Evropa dováží 36 veškerých, eh, tedy které eh, se produkují na těch odlesněných půdách a Druhý region mm, za námi je východní Asie, který toto kupuje 4,5 milionů hektarů a Severní Amerika, která dovezla 1,9 milionů hektarů, respektive plodiny z 1,9 milion hektarů. Ještě chci připomenout eh, eh, zjištění eh, z této studie a zdůraznit, co se děje teď. Teď my jsme zahájili studii, což je studie proveditelnosti, jak by měl vypadat možný náš akční plán. Očekáváme tři výstupy v roce 2016. První, zmapujeme stávající evropskou politiku, legislativu a iniciativy, které mohou přímo či nepřímo řešit důvody, příčiny odlesňování a degradace půdy lesů, tedy lesů, degradace lesů. Za druhé, mm, identifikovat a vyhodnotit eh, různé politické alternativy eh, pro řešení těchto příčin a za třetí chceme provést eh, takový široký průzkum u různých dotčených organizací. Bude to online, abychom zjistili, jak na toto reagovat. A v těch pár minutách, které ještě mám, tak bych se chtěla vrátit eh, k otázce palmového oleje. Samozřejmě Evropská unie patří mezi klíčové spotřebitele eh, palmové oleje na mezinárodní scéně po Indonésii a Indii. Jsme na třetí pozici a těsně před Čínou a Malajzí. Teď konkrétně k iniciativám. Již jsem zmínila iniciativu nizozemského, prohlášení, nizozemského předsednictví v podobě prohlášení z prosince minulého roku, deklarace, která hovoří o udržitelné produkci a spotřebě palmové oleje. Poté Následovaly eh, technické semináře, workshopy, které pracují na standardech, normách a také i plánujeme studii, která se bude týkat eh, environmentálních dopadů spotřeby palmového oleje. Týká se to tedy spotřeby a také zde chci zdůraznit, že naši kolegové z koordinačního centra pro, eh, eh, které má reagovat na eh, naléhavé katastrofální situace, tak jednají z Indonésií právě, po, aby tam řešili otázku požáru, požáru v lesích a požáru rašeliny a také i zde bude zahájen velký projekt 25 milionů, který se bude týkat udržitelného e, využití e, rašelinišť. Jak vidíte, máme zde e, dva důležité cíle na rok 2016, je to ta studie, studie a potom Eh, která se bude týkat tedy odlesňování a potom další dokument eh, studie, která se bude týkat konkrétně palmového oleje. Děkuji. Thank you for your presentation and now we can... Děkuji vám mnohokrát za vaši prezentaci a nyní můžeme zahájit naši diskusi. Nejprve se přihlásil pan Poc. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, to, co chci říct, říct co nejstručněji, nicméně přesto jedna nebo dvě minuty to tentokrát budou. My tady jsme tváří tvář jedné z nejhorších hrozeb, které vůbec planetární ekosystém čelí. A bavíme se o udržitelnosti. To mi připadá jako zlý sen, jediné udržitel, jediný udržitelný způsob, jak nakládat s těmi rašeliništi, je prostě je nechat na pokoji, rozhodně ne na nich pěstovat cokoliv. Celá ta věc, to si prostě přiznejme, je jen a jen o zisku. Ten zisk je generován na úkor planetárního ekosystému, na úkor lidského zdraví, a to nejenom tam na místě, ale i tady v Evropě. Ty náklady, které neseme, to je prostě něco nepředstavitelného a je to jako vždycky stejná situace u tohoto typu průmyslu. Prostě privatizace zisku a znárodnění ztráty. Nic jiného to prostě není. My tu spotřebu toho pavomého oleje ve skutečnosti nepotřebujeme. Stačí se podívat do historie. Má vlastní země před eh, rokem 90 v podstatě nic takového nespotřebovávala a argumentace která se týká že to vytváří v místě e, produkce nějaká, pracovní místa pro pána to je přeci naprosto zavádějící. ty země potřebují něco úplně jiného ty potřebují udržitelné zemědělství a produkci potravin protože jestliže my jim tam nějakým způsobem importujeme produkci takovéhle záležitosti tak to co děláme je že jim zdevastujeme jejich vlastní ekologii zničíme jim jejich zemědělství učiníme je závislými na nějakých podporách učiníme je závislými na dovozu potravin místo toho abychom podporovali udržitelnou produkci normálních běžných potravin které ty země a ty lidi v těch zemích jednoznačně e, potřebují. my je prostě uvrháváme do závislosti na úkor planetárního systému na úkor vlastního zdraví. co se týká komise víte já, já si vážím práce evropské komise ale popuzuje mě jak znova a znova čelíme té situaci že než se evropská komise k něčemu rozhoupe tak je pozdě. tak jako selhala strategie v boji proti biodiverzitě do roku two thousand and ten a ta selhala to si nebudeme nic, nic nalhávat tak jako selže strategie kterou komise připravila pro, pro omezení ztráty biodiverzity do roku two thousand and twenty tak tohle to co tady dneska tak krátce jsme slyšeli od komise v, tom úvodu protože zbytek byly informace které všichni velmi dobře známe ty jsme slyšet od vás nepotřebovali tak eh, vždyť to jsou jenom řeči. V tuhle tu chvíli není na stole žádná legislativa, která by ten problém řešila, není na stole žádný návrh a jestli jsem se dobře díval, tak dneska pracujeme nebo pracuje komise na feasibility study, to znamená rok nebo dva roky, a jak je běžným zvykem v komisi, tak po feasibility study přijde impact assessment a ten bude trvat další tři roky. Takže možná, že za pět let se dočkáme nějakého legislativního návrhu, který by něco řešil. A to mě teda skutečně popuzuje. A poslední, co k tomu chci říct. To, co potřebujeme tady v Evropě, je spotřebitelské odmítnutí, abychom omezili, omezili tu poptávku. To, co potřebujeme na místě, pane předsedo, už končím, nebojte se, to, co potřebujeme na místě, je vymáhání práva, to tam chybí to tam není. Tam prostě je bezpráví. Potřebujeme vymáhání práva a likvidační sankce pro ty, kdo to právo poruší kdo se dopustí porušení těch zákonů, které už existují. A jestliže se bavíme o nějakých pobídkách, o nějakých investicích, tak rozhodně nepotřebujeme žádné pobídky pro nějaké producenty palmového oleje, ale potřebujeme investice do zemědělství, do běžného normálního zemědělství v těch cílových zemích, kde se tohle už stalo a investice do obnovy ekosystému a poškozených území rozhodně nepotřebujeme podporovat žádným způsobem ty kdo ta území poškozují nebo poškozovali. děkuji. Thank you very much, Mr. Javor. Děkuji, pan Javor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našim hostům, že si s námi sděl, eh, podílejí o zkušenosti. Já si myslím jednu z nejurgentních záležitostí, které čelíme, když si vzpomenete na tu mapu, kterou představil pan Kvapel na začátku hearingu, jak jsme přišli o 50% eh, tropických pralesů za 20 let a snažíme se projektovat to též do budoucnosti, jako například na Sumatře a Papue. Je to naprosto jasná katastrofa a znamená to, že během příštích 10-15 let přijdeme o většinu biodiverzity a e, úložišť uhlíků e, v jeho východní Asii. Je tady urgentní potřeba jednat a situace e, v Evropské unii e, znamená, že nese obrovskou odpovědnost. Alespoň jedna třetina odleslování v globálním ohledu se vztahuje nebo je závislá na snažší spotřebu v Evropě, když se, možná, že by Evropa mohla být důležitější eh, v této oblasti odlesňování, protože Evropa je největším spotřebitelem palmového oleje dováženého z jihovýchodní Asie. Asie Mm, dávám pravdu panu Pocovi, tady nemáme čas na do další dodatečné studie a diskuze v dalších příštích letech. Potřebujeme akce teď. E, jsem rád, že komise chce přijít s nějakým návrhem akčního plánu až do konce tohoto ráno, ale pakliže tento akční plán bude hovořit o komunikaci, soustředění se e, na Eh, eh, výrobní společnosti a subjekty působící v této oblasti, nedostane se k ničemu za 10 až 15 let. A to znamená, že dojde k dalšímu zničení biodiverzity v příslušných oblastech. Bude-li mít tento akční plán? Já ho podporuji, jsem rád, že bude nastartován, ale tento akční plán přece skýtá příležitost pro zavedení striktní legislativy týkající se rovněž spotřeby palmového oleje a jiných produktů z oblastí palmových plantáží. Velice souhlasím s panem poslancem Pocem, že v tomto případě je lepší nedělat nic, než dělat to, co se děje teď. My si sice uvědomuje ten problém, ale v podstatě vůbec na to nereagujeme správným způsobem. Abych to tady zhrnul, co jsem chtěl říci je, že Očekáváme tedy ten akční plán a doufám, že tato studie proveditelnosti bude dodána velice brzy následovat po akčním plánu a že pak bezprostředně budou a následovat regulatorní opatření protože my potřebujeme, když se podíváme na regulaci, no tak eh, v oblasti eh, biopaliv, no tak to je katastrofa, tak doufejme, že toto nedostane, ne, nenastane i v této oblasti. Děkuji vám, paní Grostet. Myslím si, že všichni souhlasíme tím, zejména když jsme si vyslechli ti, co hovořili, že máme všichni stejnou analýzu, ke které docházíme a podívejme se na ten postoj, který tady je e, v souvislosti s environmentálními důsledky rozvoje produkce palmového oleje. Návrhy přišly ze strany Evropské komise. Ve Francii máme návrh zákona týkající se udržování biodiverzity, který snad navrhne daň. Vy víte, že ve Francii my milujeme daně. Počítá se tedy z daní týkající se palmového oleje, který by byl dovážen z oblastí, které nerespektují životní prostředí. A možná, že tato daň by mě byla 84 eh, procent na, z jedné tuny a scény jedné tuny, promiňte. To znamená, že by se podporoval dovoz palmového oleje pocházejícího z oblastí, kde se palmové plantáže vytvářejí z trvale udržitelného aspektu a bylo by potřeba tady vytvořit také certifikaci. Já bych tedy chtěla vědět, co si myslí evropské orgány, zejména komise. Uh, E, e, chtěla by komise nastartovat takový postup, čili doporučit e, něco, co probíhá ve Francii ostatním členským státům a je to srovnatelné také s mezinárodními standardy mezinárodního obchodu, prosím? Děkuji, pane předsedo já bych především chtěla poděkovat jak přednášejícím tak eh, svým kolegům z envi výboru a našemu sekretariátu kteří toto slyšení zorganizovali v relativně krátkém čase protože se domnívám že jsme si všichni uvědomili to že ve své podstatě se neděje nic a jenom všichni přihlížíme tomu co jaká katastrofa se na nás, eh, eh, na nás eh, působí v jihovýchodní asii a katastrofa kterou, ke které my prostě přispíváme. já odmítám to abychom si natvrdo neřekli že je to právě naše poptávka jako evropské unie která nutí a přiměje ty lidi ve státech jako je indonésie k tomu že nejenom že páchají trestné činy ale že jsou schopni zničit vše co tady generace lidí před nimi eh, nechaly a mělo zůstat zachováno. a já se domnívám že prostě pokud nebude poptávka tak nebude ani nabídka. a jak již tady bylo řečeno my máme přece řadu rozvojových projektů kterými můžeme pomoci lidem v zemích jako je indonésie a nemusí to být nejenom na úkor eh, životního prostředí ale i zdraví obyvatel v těchto zemích jestliže si tady velmi často vykládáme o tom jakým způsobem chceme postupovat po paříži co všechno musíme udělat pro to abychom snižovali emise skleníkových plynů tak mě velmi zaráží že nejsme schopni říct zcela kategoricky že tohle je velmi jednoduché řešení které jenom tím že odmítneme nesmyslnou produkci palmového oleje že odmítneme přidávání palmového oleje do biopaliv které již dnes sami zpochybňujeme o kterých víme že to byla největší chyba celé evropské unie a dotační politiky že jsme na tom ztratili miliardy že jsme na tom ztratili i naši vlastní biodiverzitu tak jestliže si neumíme říct že tohle umíme odmítnout tak jsme pouze pokrytečtí v tom že o tom chceme diskutovat. pro mě je velkým zklamáním to co tady dnes předvedla evropská komise. jestliže mluvíme o tom že v roce two thousand and four proběhl jakýsi kulatý stůl tak já se ptám co twelve let poté evropská komise dělala? mě nezajímají vaše akční plány mě <laughs> nezajímají vaše, studie mě zajímají konkrétní kroky a vy jste s ničím konkrétním do legislativy nepřišli. já si myslím že tohle je téma které evidentně musí uchopit evropský parlament a my mí kolegové do svých rukou protože je evidentní že ze strany evropské komise se ničeho v následujících třech a čtyřech letech nedočkáme a pokud my jako poslanci jediní demokraticky zvolení poslanci eh, v evropě nebudeme mít dostatečný tlak nebo nevyvineme dostatečný tlak na evropskou komisi tak se nikam neposuneme. teď je náš čas teď přišla doba na to abychom začali spolupracovat já se na tu spolupráci moc těším a věřím že to nebude pouze o řečech ale o konkrétních krocích kterými jsme jsme schopni pomoci nejenom zastavit odlesňování ale také pomoci v tom aby se lidem na základě naší vlastní spotřeby tak aby těmto lidem například v zemích jihovýchodní asie nedocházelo k tomu že eh, jsou daleko více nemocní a že jim ničíme jejich vlastní životní prostředí. na to máme kapacity na to máme síly na to máme finance jde jenom o to chtít a já pevně věřím že tento seminář začne tu naši šanci nebo to abychom začali chtít daleko intenzivněji takže tento seminář toto vyprovokuje a já se moc těším na tu další spolupráci. Děkuji, pan Banan. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat řečníkům za hezké příspěvky a za to, že jste tolik nepřekročili čas. Toho si cením. Já myslím, že to, co řekl Pavel Iben a Benedikt, s tím souhlasím. Je to důležité téma. Možná, že e, lidé mimo tady sál možná se diví, proč jenom o tom tady diskutujeme. Zde e, máme Eh, fakta, na která upozornil Benedikt. Například my v Evropské unii, my eh, jsme zodpovědní za 36% veškerého odlesňování eh, kvůli těžbě a tak dále, třeba dřeva, které dovážíme a podobně. Takže my jsme prostě spotřebitelem, my, my jsme tím, kteří ten problém způsobuje. A otázka změn klimatu. Hm lesy, které se kácí kvůli plantážím, tak eh, to v podstatě eh, znamená 80 eh, ztrátu, pokud jde o polcování uhlíku, protože ty plantáže jsou schopny absorbovat pouze 20 z toho, takže to je další ztráta. Já myslím, že tady je role spotřebitelů, role průmyslu, role příslušných orgánů. Pokud jde o roli průmyslu, Máme i e, firmy ze soukromého sektoru, které také e, e, chtějí tedy bojovat proti ničení lesů a rašeliny, ale to je třeba tedy toto posílit a ten kulatý stůl, což je orgán, certifikační orgán průmyslu, který byl vytvořen, to je dobrý krok, ale samozřejmě zatím Eh, to, co přijali, nebude garantovat eh, destrukci půdy, ani to nebude garantovat, eh, že se zastaví odlesňování. Je třeba i dál. To, co jsme slyšeli od Greenpeaceu, ano, ekologické, zemědělské postupy, ano, dobře, agro lesnictví, to si myslím má velký potenciál také já, nikdo tady neříká, že by se neměl produkovat palmový olej. Já souhlasím s, Pavel, s Pavlem tady, ano, ale e, tady jde o to, aby ten model tam byl, e, ten zemědělský model, aby tam byl různorodější, velice různorodý. A co se týče role spotřebitelů, my máme přece v evropském trhu k dispozici spoustu výrobků, produktů, které dokonce nesou eh, mohto, že obsahují rostlinné tuky, ale my potom nevíme jako spotřebitel, zda je tam také palmový olej a zda je to z udržitelné produkce. Proto je třeba pracovat na označování výrobku. A nakonec role evropských a vnitrostátních orgánů tady určitě musí být aktivnější. A to, co eh, eh, řekla předřečnice přede mnou, ano, je čas na konkrétní kroky a na to, abychom skončili jenom s řečmi, s diskuzemi. Děkuji paní Sevi, paní Evi. Ano, děkuji, pane předsedo. Já, já chci poděkovat eh, hostům za mm, příspěvky. Skutečně to bylo velice důležité a eh, ještě teď eh, určitě to je důležitý okamžik i pro Itálii, protože v televizi tam je teď takový spot, který právě mm, propaguje udržitelnou výrobu palmového oleje. Já jsem velice zklamána a velice zneklidněná tím, co se děje. A ráda jsem slyšela tady od kolegů eh, jaksi razantní slova, to je správné. Eh, je třeba změnit celý ten systém produkce. Viděli jsme, že produkce má palmové oleje má eh, devastující účinky na, i na zdraví lokální populace. Nezapomínejme na zdravotní problémy, eh, respirační choroby. Před pár dny byl vyhlášen stav nouze na Sumatře právě kvůli problému se znečištěným vzduchem. Má to dopad na zdraví lidí. Když hovoříme o udržitelném palmovém oleji, no to se trochu směju. Je to přece, u monokultury lze vůbec hovořit o udržitelnosti. No to je přece v, v rozporu, v kontradikci. Tam je velký rozpor mezi těmito pojmy. A nemluvme ani o obrovských dopadech. Třeba doprava toho produktu až do Evropy Eh, já se ptám vůbec, eh, někdy šli jste eh, do supermerkátu a hled, našli jste nějaké výrobky bez palmového oleje, no to je téměř nemožné dnes. A dě, takže asi bude těžké dělat osvětu u spotřebitelů, aby se vyhýbali těmto výrobkům. A potom celá ta otázka certifikace, no to mě teda vůbec nepřesvědčilo, já se omlouvám, já jsem četla hodně různých kritik, na adresu eh, těch inspektorů, kteří zavírají oči před eh, těmi neregulérnostmi. A přece tady nelze hovořit o udržitelné produkci vůbec, eh, když je, když je tady nějaká ta certifikace. Je třeba tedy, aby Evropská unie jednala razantně a především komise a nejenom, aby šla cestou různých studií, aby byla konkrétnější. Děkuji. Děkuji. Pan Grip. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že hovoříme o takto důležitém tématu, protože se to týká i otázek, jako je odlesňování a celých řeč, další, celé řady dalších faktorů které přímo souvisí s výrobou palmového oleje. A je také vhodné, abychom hovořili o biopalivech. Ano, je třeba poznat problém v celé jeho šíři. A proto si myslím, že je velice dobré, že máme takováto slyšení a že pak dostáváme k dispozici údaje o celosvětové produkci palmového oleje. Vyrábí se zejména v Malajzii a v Indonésii. A to je, myslím, ten zásadní problém. Výroba soustředěná pouze na dvě země. A dále měli bychom se také podívat na strukturu dovozu do Evropské unie. V 90. letech se začalo s těmito velkými dovozy palmového oleje do Evropy. Více než milion 400 tisíc tun to je úroveň, které jsme momentálně dosáhli a je to nejvyšší úroveň za poslední léta. Myslím si, že v roce 2012 došlo k vůbec největšímu nárůstu objemu dovozu tohoto oleje o více než 20 20 pouze za několik let. Pak se ten vývoj jistým způsobem stabilizoval. 6,5 milionů tun palmového oleje se momentálně dováží. Chtěl bych také hovořit ovšem o, i o tématu biopalive. biopaliv a položit otázku. Palmový olej je nejlevnější ze všech typů olejů, které se celosvětově produkují. Proč? Pokud bychom chtěli tento zdroj používat vyváženě, proč jsme nezavedli nějaká cla, tarifní překážky, tak to, mohli, tak to bychom mohli výrazně snížit dovoz tohoto oleje do Evropské unie. Prostě pouze tím, že bychom navýšili clo na tento typ produktu. To by mohlo prostě omezit celkovou výši dovozu a proto se ptám komise, zda zvažuje nějaké takovéto nástroje tak aby snížila objem dovozu tohoto oleje. To by byl možná vhodný přístup. Pak zde existují údaje, které poukazují, že roční nárůst, nárůst palmového oleje je asi ve výši 2 milionů tun. Podívejme se, jak to vypadalo v roce 2012. Tehdy ale Evropská unie dovezla relativně stabilní množství, tedy pokud Evropa nedovezla výrazně výše tohoto oleje, musí být i jiní dovozci tohoto oleje někde jinde na světě, kteří zvýšili svou poptávku a dovezli větší objem. jak eh, k tomu mohlo dojít. Tady je zásadní cena. Jak to tedy vyřešit? Tarifními překážkami či netarifními překážkami? Tady máme vztah mezi producenty a import, dovozci a možné dopady. Takže já bych byl pro tarifní způsob řešení, pro tarifní překážky, ne pro nějaká formální prohlášení, protože prohlášení k ničemu nevedou. A Tady bych se trochu rád zastal komise, k jistým pokrokům již došlo, neboť od roku 2012 se dovozy nezvyšují. A to již má poslední věta, pane předsedo. Rád bych ještě dodal, že také existují rozdíly ve struktuře dovozů mezi jednotlivými členskými státy. To je třeba zohlednit. Některé členské státy nedováží vůbec tolik palmového oleje jako ostatní. Děkuji. Na příští bod tady máme také komisi a radu, takže prosím buďte struční, protože potřebujeme také čas na odpovědi řečníků a paní Dornano teď. Děkuji, pane předsedo. Já chci vřele poděkovat našim řečníkům za tyto prezentace. Vlastně, ano, je třeba, abychom vedli diskuzi, která bude bez vášní. Já, jak řekla paní Grostet, i někteří eh, politici ve Francii chtějí zdanit palmový olej. Ano, tady jde o velký problém, takže je třeba to tak pojmout. Více než polovina produkce palmového oleje se zajišťuje malými producenty a například eh, osvobodit Eh, to zboží, které by bylo certifikované jako udržitelné, no to by asi nebylo dobré řešení, protože to by zase poškodilo jenom ty malé producenty a z toho by těžili pouze, jako vždy, velké firmy, nadnárodní společnosti. Kromě toho, 20 milionů hektarů v Indonésii lesů bylo zničeno v letech 1990 až 2005 a ta Eh, pro, po, eh, o 3 miliony se zvýšila produkce hektarů mm, mm, produkce eh, palmového oleje. A já se ptám, jaká, jaký je příčinný vztah mezi odlesňováním a produkcí palmového oleje. Samozřejmě urbanizace také jak se šíří ty aglomerace, také odpovídají za odlesňování. Ale musíme uznat, že e, ty e, rozvojové země tedy závisí na e, takovémto tedy špatném sektoru. Je to i kvůli té globalizaci a kvůli tomu, že jak si tady vítězí ty liberální trendy. Takže pozor na naše analýzy. Palmový olej je něco, co je i problematické nejenom pro ekologii v producenské členských zemích, ale i pro zdraví v Evropě, takže musíme nalézt nějaký kompromis a vyhnout se nějakým kontradikcím. Na jedné straně nemůžeme odsoudit tradiční energie, ať, jsou to, ať je to jádro nebo i biopaliva. Ano, samozřejmě svět nebude vyrábět elektřinu jenom díky větru, to ne, ale na druhé straně je třeba i jednat s dalšími obchodními partnery ze světa, aby také šli stejnou logikou, stejnou cestou, pokud jde o dovozy. A je třeba si říct, jaké důvěryhodné alternativy vůči palmovému oleji budeme mít v těch producentských zemích. Například, kdybychom e, zdanili tuto komoditu na dovozu, tak je třeba, aby to bylo efektivní, ale aby to nepoškodilo, nebylo příliš brutální vůči těm malým producentům. Děkuji, pan Ek. Danke, Herr Vorsitzend. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl také poděkovat přednášejícím za jejich přednášky a musím říct si v podstatě, že naprosto se připojuji ke kolegyni Kateřině a také k dalším řečníkům. Zazněla tady tvrdá kritika a to je dobře. A já tady, tady vzpomínám na citát Schopenhauera. Skutečně můžeme říct, že stačily, čas se krátí, řek, říkejme konečně pravdu. Tedy když vidíme, co tady my děláme jako lidé s to planetou, tak skutečně musíme říci, že jaksi ignoran, ignorance naprosto najvůstá, dochází k inflaci ignorance. Co udělají příští generace? Ty se ukážou prsten na nás a, ze, a řeknou, co jste udělali s touto zemí, s touto planetou. Kdyby tady byla politická vůle, tak by bylo možné velmi rychle nalézt nějaké řešení. Ale zdá se, že Budeme muset čekat na studii, pak na impact assessment, na hodnocení dopadu, pak přijdou nějaké návrhy. Já vám již nyní mohu zaručit, rád bych to dal i písemně, někam to pověsil. Pak přijde legislativní reakce, a to bude, ta bude jistě velice nešpatná, nebude dostatečná. Tady není nikdo ochoten říci, zde je červená linie a chceme zachránit tuto planetu. A navíc nejde pouze o palmový olej, to je prostě něco, taková malá pilka, kterou si lidstvo jaksi upilovává větev, na které sedí. Máme jiné eh, vlastně oblasti, kde se ničí deštné pralesy, například kvůli chovu dobytka, protože my musíme mít na talíři steak, ostatní lidé umírají hladem nám. To nevadí, postupujeme stále stejně. Takže ono těchto malých pilek, které odřezávají tu větev, je celosvětlově hodně. A já vůbec nemám pocit, že by komise alespoň v náznacích eh, ukázala politickou vůli v tom smyslu, že ten chaos, který se k nám řídí a kterých se už Eh, jak se existuje, že by ho chtěla nějakým způsobem zvládat. A já říkám, brzy si už tu větev odřežeme naprosto a pak jsem tedy zvědav, jak to bude vypadat. Děkuji mnohokrát, pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat řečníkům, kteří nám zde eh, přednesli tyto velice zajímavé a znepokové přednášky. Ale my jsme věděli již předem, co nás očekává. Tady se velmi často hovoří o nebezpečích z odlesňování a z toho, že vlastně se e, již lesy nemohou skladovat CO2 a skleníkové plyny, jak to vypadá. Tady jsme viděli, jak to vypadá v konkrétním případě Indonésie, která kvůli tomu, že se tam e, e, množí olejové plantáže, palmové plantáže, tak vlastně Indonésie je jedna z pěti největšími znečišťovateli na celosvětové úrovni, což je naprosto alarmující. A samozřejmě strašné, že dochází k tomu odlesňování pouze kvůli tomu, aby se mohl pěstovat ty, palmo, eh, ty olejové palmy. Všichni víme, že palmový olej je velice důležitým faktorem, který právě vede k tomu odlesňování. A já bych rád eh, tady ještě dodal, že nesouhlasím s kolegou, který říkal, že bychom měli zakázat užívání palvového oleje, že je špatný, že k ničemu neslouší. Měli bychom si zvážit, jakým způsobem například pomoci těm producentům tohoto oleje, tak, a tady to bylo také zmíněno některými z kolegy, tak, abych mohli udržitelným způsobem provozovat eh, pěstování těchto palem. Udržitelným způsobem a eh, tak, aby již nedocházelo k odlesňování, a to není pouze palmový olej, to je taky sojový olej a celá další eh, celá další řada dalších rostlin a produkcí. Toto vše vede k odlesňování a je třeba se věnovat všem faktorům. Tady je důležitější než debaty a akční plány. To, protože nám už skutečně, my už to máme dost tady v parlamentu, my jsme neustále hovořili, hovořili, hovořili a pak se v praxi ale vůbec nic neděje. Takže bychom konečně měli začít provozovat seriózní politiku tak, abychom skutečně zmírnili eh, a zastavili celosvětové odlesňování. A já už skončím, pane předsedo. Nedýká se to pouze o palmového oleje, soje, dřevo, veškeré ty mm, plodiny a produkty, které na celosvětové úrovni vyvolávají kácení lesů. Těm všem se musíme věnovat. Děkuji jako poslední pan já. Děkuji mnohokrát. Tři krátké připomínky. My jsme nespokojeni se situací. Za druhé, měli bychom učinit vše, co je v našich silách a prosím, abychom to všichni politicky e, soustředili na certifikační metodu. Kolegové už to řekli, ale musím tak trochu chr- chránit komisi. Já se Domnívám, že jsme tady roky diskutovali o využívání půdy a usnesli jsme se na věcech, které věci neprospěly. Měli bychom se domluvit na certifikaci pro to, aby dovoz palmového oleje byl jenom takový, který byl jenom takový palmový olej, který vzniká z trvale udržitelného pěstování. A měli bychom zabraňovat tomu pálení lesů pro účely zisku a samozřejmě my se musí, vždyť se podívejme na to, co jsme udělali v oblasti řekové, řepkového oleje, tam jsme se snažili to snít. Eh, a mohli bychom se tedy podívat na to, eh, jak bychom mohli nahradit palmový olej evropskými surovinami. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A nyní musíme začít s odpověďmi a e, vyzvu tedy všechny experty, aby byli velice struční, pouze několik minut, prosím pěkně, abyste zareagovali. Prosím, pane Kvapile. Thank you. Uh, Děkuji vám. Já si skutečně nesmírně vážím slov, která tady zazněla. Rád bych připojil svůj hlas této záležitosti. Je to nejdůležitější už teď konečně jednat. Nemáme místo na diskuse a stále další hovory. To je nejdůležitější. To je všechno, co k tomu mohu říct. Děkuji vám. Děkuji, pan Malme. Děkuji vám. Já jsem byl velice aktivní v regionu více než 30 let a prováděl jsem výzkumy a viděl jsem, že situace řízení pralesu není trvale udržitelná. Naopak Eh, vůbec nic se nestalo, nepřineslo to žádné výsledky a já jsem velice skeptický, když se to jenom zakáže. Nejdůležitější je zarazit odlesňování způsobené produkcí palmového oleje, ale když se podíváme na situaci v Indonésii, tady je třeba podívat se na trvalou udržitelnost jako celku. Eh, je to důležitější zejména v dlouhodobé perspektivě, když se podíváme na krajinu, je třeba třeba lépe řídit situaci v prevenci proti požárům. Je nesmírně důležité, abychom se dívali na tyto záležitosti palmového oleje a odlesňování v daleko širším kontextu. Děkuji vám. Děkuji, paní Naftinger. Děkuji vám mnohokrát. Opět chci poděkovat za tu příležitost vyměnit si s vámi názory a musím říci, že členy, které reprezentuju, jsou k dispozici členům tohoto Evropského parlamentu pro poskytování více informací. Já si myslím, že diskuse je nezbytná. Podle naší zkušenosti my jsme pracovali v této záležitosti, jak už jsem vám řekla, více než deset let. A naše zkušenost, co jsme, z čeho jsme se poučili, co jsme se dozvěděli, je, že kooperace partnerství a pobídky jsou to, co funguje nejlépe. Ta záležitost je ohromná, v tom jsme si zajedno. A proto, pakliže se navrhují jednoduchá řešení některými členy Evropského parlamentu, ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste zvažovali, jaké jsou alternativy, když zakážete toto. Kam půjde spotřeba a jaký dopad to bude mít na planetu. To je tedy důležité pro mě. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, paní Chamavaty. Děkuji vám. Já si nesmírně vážím členů Evropského parlamentu za to, že v podstatě jsou si zajedno, jak vážně berou tento problém a snaží se pomoci. Eh, protože úloha Evropské unie je pomoci Indonésii a jiným krajům pro zastavení odlesnění. My se domníváme, že zákaz a bojkotování palmového oleje není řešení. E, je třeba odpovědně vyrábět palmový olej, kterého je zapotřebí, ale je třeba monitorování, dodržování všech závazků nejenom v soukromém sektoru, ale také na vládní úrovni, která musí tuto reglementaci dodržovat. Je třeba vytvářet pobídkový systém pro odpovědné producenty, Eh, palmového oleje, a to znamená systém certifikací, aby se zabezpečilo, že na palmový olej se bude pohlížet z trvale udržitelného hlediska a také eh, zničit ty eh, praktiky na trhu, které způsobují odlesňování. Prosím další, paní Met. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také všem poslancům eh, za jejich příspěvky které jsme si všechny zaznamenali. Během tohoto roku uděláme všechno, co je v našich silách, abychom měli údaje, které mohou zareagovat na vaše požadavky a vaše osnesení z 28. dubna 2015, abychom eh, vytvořili akční plán pro zastavení odlesňování na světové úrovni, ale přece jenom bych ráda zdůraznila nezbytnost mít Právě proto tento globální pohled na příčiny a prostředky akcí. My nebudeme eh, teda pardon, chceme se soustředit na efekty efektivní opatření. Ráda bych se vrátila k jednomu bodu, aby nebyl parlament uveden v omyl. Evropská unie není odpovědná za 33 odlesňování. pardon, spotřebuje 33 dovozu. To znamená, co se týče čísel, rada bych připomněla, že největší část odlesňování eh, eh, Eh, dvě třetiny, 92% pro chov dobytka je spotřebována na lokální úrovni. Eh, to znamená, v tomto kontextu musíme zvažovat prostředky, eh, které nejsou, protože to největší příčina nespočívá v evropské spotřebě. Je třeba spolupracovat s nejrůznějšími zeměmi v regionu, abychom se dostali dál. V předešlé studii jsme udělali výčet 34 návrhů akcí. E, je to tedy nesmírně důležitý počet akcí, e, včetně otázky celního práva, e, které tady také zaznělo a je třeba mít daleko detailnější analýzu týkající se faktoru, abychom věděli, co je potřeba nejvíce regulovat. Ke specifické otázce paní Grostet. Ano, jsme si vědomi eh, skutečnosti, že Senát a Národní shromáždění ve Francii před dvěma dny navrhli eh, zdaňování dovozu palmového oleje ne trval, který pochází z oblastí, kde není eh, dodrženo to pravidlo trvalé udržitelnosti. Eh, dělá se tady analýza eh, obchodních faktorů, to dělají naši kolegové v oblasti DG, DG Commerce a nelze podceňovat práci, která již byla vykována v rámci politik politiky, rozvojové politiky eh, Evropské unie. Eh, my jsme také projednávali na vyjednávání týkající se dřeva. Neznamená to, že Evropská unie tedy neudělala nic až do současné doby eh, v oblasti snah zastavování, odlesňování, ale teď budeme soustředit naše úsilí právě soustředěné na ta rizika, které jste tady podtrhli. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji expertům, kteří se účastnili tohoto nesmírně zajímavého slyšení a chceme vám opravdu poděkovat za to, že jste mezi nás přišli. A teď můžeme zahájit další bod našeho programu. A sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů které máte k dispozici elektronickou formou. Nemáte-li námitky, eh, můžeme je schválit. A teď se dostáváme k bodu 14 našeho programu a to je posouzení výsledků COPu 21 o změně klimatu eh, globální legálně závazná dohoda, která byla schválena na UNFCC COP21, Drazí kolegové, pakliže někdo chce opustit sál, prosím pěkně. Drazí kolegové, chcete-li opustit sál, prosím pěkně, udělejte to rychle, protože my musíme pokračovat v naší práci. Děkuji vám. Říkal jsem, že po konferenci v Paříži a e, dosažení legálně závazné dohody, musíme začít pracovat. A potřebujeme kolektivní akce, abychom přešli k nízkouhlíkové e, trvale udržitelné společnosti. Teď je na čase rozvíjet nezbytné nástroje pro zabezpečení včasné implementace toho, co je obsaženo v dohodě. 2. března komise schvál, eh, eh, zveřejnila sdělení týkající se implikování evropské legislativy a cestovní mapu pro příští kroky sdělení vedlo k diskusím na Radě ministrů pro ochranu životního prostředí 20. března a e, tato záležitost bude také předmětem na setkání Evropsk- na Evropském samitu dnes a zítra. Já tady vítám Evropskou komisi a předsednictví Evropské rady, aby nám představili e, jaké akce podnikne e, Evropská unie a vyměníme si názory se členy Evropského parlamentu. Omlouvám se za to spoždění a okamžitě dávám slovo našemu prvnímu řečníkovi, panu Mecerovi, který je ředitel eh, strategie pro eh, eh, boj proti změnám klimatu, který nám představí to nedávno uveřejněné sdělení. Prosím. Um, Děkuji. Děkuji za to, že jste pozvali komisi, aby představila své sdělení, které bylo nedávno přijato eh, pod názvem Cesta z Paříže. Předtím jsme měli sdělení Cesta do Paříže a teď máme sdělení Cesta z Paříže. How we should implement the Paris Agreement Sdělení eh, prezentuje naše eh, představy, jak budeme implementovat tuto dohodu z Paříže. Za prvé, myslíme si, že musíme být lídrem ve světě a pařížská dohoda podle nás je velkým úspěchem pro Evropskou unii a mezinárodní společenství. A nyní tedy je to na nás, abychom ji začali implementovat stejně úspěšně. Ústředním kamenem té dohody je dlouhodobý cíl, aby svět Eh, omezil eh, oteplování eh, planety pod 2 stupně a aby se snažil snížit zvyšování teploty na 1,5 Abychom zajistili pokrok směrem k tomu cíli, tak dohoda obsahuje takový dynamický mechanismus, který bude toto monitorovat v čase je třeba, aby v roce 2008 proběhla diskuze, dialog, což bude první příležitost mm, kolektivně vyhodnotit veškeré úsilí. A potom dva roky na to, 2020, smluvní strany budou mít možnost opět zasednout za vyjednávací stůl. Ehm, a první, ta inventura se bude týkat kolektivního úsilí snížit emise podle pařížské dohody a mm, to znamená, sníži, bude se hovořit o snižování emisí a také o e, mezinárodní podpoře, která by měla proběhnout v roce 2003. A, mm, takže kdy bude opět se konat případně dru- další kolo. Evropská unie se zapojí do tohoto dialogu v roce 2018. Já myslím, že ministři pro životní prostředí e, také toto jasně deklarovali 4. března dialog v roce 2018, tedy za tři roky, ten eh, potom bude nasledovat eh, zpráva mezivládního panelu o změnách klimatu a o, bude hovořit o specifických politických dopadech, eh, jak se plní ten cíl 1,5 Evropská unie komise také se bude angažovat v této práci, která bude probíhat na mezinárodní scéně, takže my jako komise my chceme zajistit, že evropští vědci se do této práce také zapojí, protože my financujeme dost velký výzkum výzkum v této oblasti. Všechny strany jsou vyzvány, aby eh, do roku 2020 eh, komunikovali, sdělili eh, své strategie, nízkoemisní strategie. V příštích letech komise připraví hlubokou analýzu ekonomické a sociální transformace, která je pro tento účel nutná, což umožní přípravu této strategie pro Evropskou unii a také to má umožnit usnadnit tu politickou debatu, která proběhne v radě i v parlamentu a samozřejmě také e, s dalšími evropskými organizacemi. Pařížská dohoda vysílá jasný signál všem ekonomickým subjektům a investorům o tom, že přechod na nízkoemisní ekonomiku je něco, co budeme prosazovat v příštích letech i dekádách. A mm, toto pro Evropskou unii je jasná příležitost, pro naši ekonomiku je to jasná příležitost, jak se stát lídrem. Mělo by to posílit pracovní místa, růst. A to musí začít již teď. Evropská unie je schopna využívat, chopit se těchto příležitostí. Možná zde bych měl zmínit pár těchto kroků, které E, již proběhnou před rokem 2020. To se také popisuje ve sdělení. Potřebujeme dlouhodobý rámec, který tomuto bude nakloněný. Především mm, prioritou je energetická unie já myslím, že s tím všichni souhlasí. Potom eh, eh, soukromé finance, ty je třeba posílit, eh, evropské fondy, i ten evropský fond EFSI v tom budou hrát důležitou roli, proto aby to byla taková pobídka pro soukromé finance. Nyní 25 eh, ISIF eh, jsou eh, projekty, které se týkají změn klimatu a je to ještě vyšší než těch 20 které byly vyčleněny z evropského rozpočtu na tyto klimatické projekty. A tak by to mělo být i v dalších letech. Dále pracujeme na kapitálové unii. A zde musíme Eh, zajistit, že eh, veškeré údaje, které se týkají boje proti klimatu, že budou zveřejňovány a že se budou využívat eh, při hodnocení Eh, různých rizik ohrožujících klima. Musíme eh, tedy mm, eh, i rozšířit to, že budeme rušit dotace do fosilních paliv a že budeme tedy mm, plnit ty cíle, které se týkají ceny za mm, ty nečisté energie. To bude zcela zásadní, pokud chceme, aby po roce 2020 došlo k přelomu. Evropská unie tedy bude eh, prosazovat inovace. My v Evropské unii jsme již eh, zdvojnásobili rozpočet na inovace a výzkum v příštích letech až do roku 2020. A za čtvrté, myslím si, že mm, nelze podceňovat to, že uznáváme roli Eh, těch eh, i nestátních sektorů, ať jsou to města, sociální partneři, občané, malé střední podniky, inovativní startupy a eh, globální konkurenceschopný průmysl, to je předpoklad pro tento přechod k nízkouhlíkové ekonomice. My si myslí, že my jsme v pozici, abychom byli šampionem a i komise tedy chce toto podporovat eh, prostřednictvím evropského rozpočtu. A nyní, co bude po roce 2020 až do roku 2030, eh, kde eh, hovoříme o tom energetickém rámci do roku 2030. Pařížská dohoda obsahuje právně závazná, právní závazky pro všechny strany, aby přijali nezbytné kroky a opatření pro snižování emisí a Evropská unie No, e, e, tedy v březnu roku 2015 e, přijala dokument, a který reflektuje závěry Rady z roku 2014, 2014. Pařížská dohoda pro nás znamená, že musíme rychle implementovat náš rámec 2030. Za prv, první e, znamená e, revidovat náš e, obcho, systém ETS, obchodování s emisemi, na, do roku 2030. V podstatě tato revize, ten návrh revize již je připravený na stole v Radě i v parlamentu. Dále další kroky komise je, že předložíme návrhy pro ty sektory, které nespadají pod ETS, takzvaný effort share, effort sharing, sdílení úsilí, potom E, další oblasti, třeba lesnictví a podobně, takže mm, tak, abychom měli jasné požadavky na tyto sektory, budeme mít jasná opatření v energetické politice, energetická účinnost, budeme novelizovat směrnice v oblasti energetiky a potom je to otázka i ekodesignu, takže to se také plánuje již na podzim na jaře příštího roku přijmeme další opatření týkající se dekarbonizace dopravy. Vidíte, to je nabitý program pro radu i pro parlament a určitě se budeme často v příštích měsících a letech setkávat. Samozřejmě, eh, ty akce nelze podnikat pouze v Evropě. Naše emise činí asi 10% na světě, takže budeme také muset se podívat za hranice a jednat s partnery. E, e, implementace je důležitá, ale to platí i pro naše partnery ve světě. Musíme zajistit, že budou také realizovat, e, implementovat své závazky z Pařížské dohody, což bude znamenat neustálou podporu rozvojovým zemím, aby byly schopny implementovat své závazky, své akční plány s podpůrnými programy, s podpůrnými programy, které začnou fungovat tento rok. To je zásadní, aby tedy Evropská unie a členské státy se mobilizovaly, mobilizovaly finanční prostředky, abychom mohli přispět těmi 100 eh, miliony eh, eh, dolarů každý rok do roku 2020. Dále. Mezinárodní fóra, G7, G20, Eh, od nich očekáváme také naléhavé kroky, které protože tato fora by měla eh, jít tak rychle stejně jako Evropská unie. Především vyjednávání v kontextu organizace ICAO eh, na konci roku a potom také vyjednávání o face down chlorinových plynů v kontextu Montrealského protokolu. Musíme zajistit, že zde bude hmatatelný pokrok eh, i v řadě technických otázek, o kterých eh, se bude diskutovat a což vyplývá ostatně z pařížské dohody. V Evropě myslím, že máme dobrý základ pro eh, tuto obsáhlou činnost, protože 15. února Rada přijala již závěry, kde uznává, že boj proti změnám klimatu je velká výzva pro naši zahraniční politiku v oblastech, které mají dopady na rozvoj pomoc a spolupráci, ale také obchod a bezpečnost. Další kroky, které nás čekají hned teď, je podpis a ratifikace. E, mm, zjistíte, že toto sdělení jde ruku v ruce s návrhem rozhodnutí Rady podepsat Pařížskou dohodu za Evropskou unii a pařížská dohoda bude potom otevřena k podpisům eh, na eh, ceremoniálu, který proběhne v New Yorku 22. dubna 2016. Já si myslím, že eh, lze očekávat, že všechny země, které se dohodly v Paříži, že budou stát ve frontě v New Yorku, aby také tuto pařížskou dohodu 22. dubna podepsali. Komise také předloží návrh ratifikace pařížské dohody a mm, to, toto bude předloženo Radě parlamentu spolu s návrhy ještě před letními dovolenými. Ratifikace bude vyžadovat také samozřejmě souhlas Evropského parlamentu. Tím se blížím k závěru. A také bych chtěl eh, Eh, poděkovat za komisaře Evropském parlamentu a poslancům za mm, mm, kontinuální spolupráci a za důležitou roli, kterou se hráli v Paříži, eh, také přispěli k úspěchu. My jsme vás potřebovali v Paříži, ale stejně vás tak potřebujeme proto, abychom tuto pařížskou dohodu mohli plnit. A to uděláme společně a rychle. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát pana Meckere. A teď dám slovo předsednictví paní Aneta Bandenhenden, aby nám představila, ona je na městkyní ředitelky eh, Nizozemska. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za to, že jste mě pozvali, abych tady dnes pohovořila a řekla vám něco o tom, co se na radě děje od 1. března v souvislosti s pařížskou dohodou. Když jsme převzali předsednictví v Evropské unii tak brzy po pařížské dohodě, eh, nám dává velikou odpovědnost, abychom udržovali to, co se dosáhlo v Paříži. To byl obrovský krok v oblasti změny klimatu a budeme se snažit, jak už jsme se snažili i v minulosti, abychom pokročili dál v této tak nesmírně důležité záležitosti. Evropská rada koncem prosince vyzvala nejenom komisi, ale rovněž i radu, aby zpracovala, jak pokračovat ve výsledcích Paříže a my jsme toto předložili radě 1. března. Jako předsednictví eh, jsme vypracovali priority, které jsme předložili eh, na setkání ministru pro životní prostředí 2. Eh, března a také um, sdělení či návrh Evropské komise vydaný v souvislosti s pařížskou dohodou. Bylo vydáno sdělení, které, způsobilo, které představilo důležitý input pro další práci v přechodném období. Rada rovněž eh, poznamenala, jak důležitou roli hrála celá Evropská unie na úspěšném dosažení výsledku v Paříži a obecně bylo přijato, že to by eh, skutečně, to, bylo to byl obrovský signál ten úspěch, kterého jsme dosáhli v Paříži. A nyní se rada soustředí na další rozvoj transparentních, ctižádostivých vnitrostátních politik. Jak už se zmínila komise, nehledíme pouze zpět na to, co se stalo v Paříži, ale, a to je daleko významnější, hledíme vpřed. Jaká, jaké jsou povinnosti v rámci Evropské unie, abychom přispěli svým dílem a mohli rozvíjet tohoto výsledek, tento výsledek v Paříži, co možná nejdříve. Hovořili jsme o tom během obědu při, na Radě ministrů životního prostředí a všichni se byli zajedno v tom, že je třeba eh, být ctižádostivý a chceme pokročit co možná nejrychleji ale je také důležité udělat si jasný obrázek o opatření, která byla implementovaná v rámci rámce z roku 2013 a 22. dubna v New Yorku bude podepsaná, eh, podepsání dohody bude dalším krokem pro nové závazky související s pařížskou dohodou. A souhlasíme s komisí, že celá řada zemí se účastní této, tohoto obřadu v New Yorku. Eh, eh, předsednictvo Evropské rady eh, si uvědomuje, jak je důležité snížit skleníkové plyny o 40 A to, to bylo dosaženo na Evropské radě a všichni souhlasili s tím, že musíme dodržet tuto ambici a Abychom ji dodrželi, musíme pokročit s nezbytnou legislativou v rámci Evropské unie, abychom dosáhli stanovených cílů. A to podpořila celá řada zemí. E, jednou z významnou záležitostí je návrh, který je již na stole týkající se um, obchodování s emisními povolenkami. Uh, uh, jsou zorganizované pracovní skupiny v rámci rady, které budou pracovat na této záležitosti a také o nich chceme hovořit na příští radě 22. června, kdy se setkají ministři na ochranu životního prostředí. To bude další významný faktor, abychom se pohli ku předu v rámci Evropské unie. Na druhé straně se těšíme na návrh komise, který komise připravuje v neobchodních sektorech a v oblasti agrikultury a zemědělství a lesnictví. Rada také konstatovala, že je důležité hledět dopředu nad rámec toho, nad eh, obzor toho rámce stanoveného v roce 2013 třeba vyvinout mechanismus, který je nezbytný pro omezení klimatického oteplování tak, abychom se dostali pod 2% a abychom omezili teplotu na 1,5 stupně či klesání, abychom dosáhli pokles eh, rozvoje teploty 1,5 stupně ve všech Všichni ministři zdůraznili na radě, že Evropská unie musí hrát aktivní roli, aby hrála roli průkopníka v změnách klimatu a jsme rádi, že se dosáhlo široké podpory eh, v tomto pokračujícím závazku. Došlo k aktivní účasti v tomto dialogu, ale také v diskusi o dlouhodobější perspektivě nad rámec roku 2020 jak bylo zdůrazněno na setkání rady, je třeba spolupracovat s jinými státy ve světě. Ovšem to můžeme dělat pouze, budeme-li postupovat společně. Tento význam zdůraznila celá řada zástupců jednotlivých členských států na radě význam spolupráce s lokálními úřady, nestátními organizacemi bylo rovněž zdůrazněno, protože oni se účastnili jednání v Paříži a musíme s nimi spolupracovat, abychom dospěli ke změně eh, společně tedy s obchodním sektorem rovněž a s lokálními úřady, s lokální úrovní. Co bylo rovněž zdůrazněno na setkání rady bylo, jak významné je, abychom pokročili rovněž v oblasti mezinárodní lodní přepravy přepravy a letecké přepravy. Za tři týdny budeme mít neformální jako radu setkání životních, eh, pardon, ministrů pro ochranu životního prostředí v Amsterdamu a zde na té tomto neformálním setkání se bude hovořit právě o tom, jak zlepšit situaci v oblasti lodní a letecké přepravy. Na závěr bych ráda konstatovala, že na setkání rady se dosáhl širokého koncenzu a závazku k tomu, že bychom měli spolupracovat s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem na uskutečnění těch žádostivých cílů stanovených v dosažené dohodě v Paříži. A e, můj minister, aby toto ještě potrhl, napsal dopis předsedovi Evropské rady, eh, kde zdůraznil eh, dohodu, ke které došlo na radě a doufáme, že toto zůstane prioritou, protože je to nezbytně důležitý projekt. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám za vaše prezentaci. A než zahájíme běžný postup, rád bych eh, něco okomentoval už tady zazněla o tom zmínka z úst předsednictví a sice týká se to neformálního setkání, posledního neformálního setkání ministrů na ochranu životního prostředí, kde, jak už eh, to zaznělo, došlo ke specifické schůze, jak pokračovat na práci v dosažování výsledků stanovených v Paříži také v oblasti letecké a lodní přepravy. Ale Evropský parlament nebyl pozván. A promiňte, opravuje se pan předseda. Ehm, bylo to 15. února, parlament nebyl pozván protože až do té doby byl vždycky Evropský parlament zván až na výjimku neformálního zasedání Radaj, kde se vedla diskuse o legislativních návrzích. Jasné je, že musíme konstatovat, že jsme velice zklamáni. A teď začneme naši diskusi a jak je běžné, začneme panem Paňo, který byl zpravodajem eh, před Paříží. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, milý kolego. A já tedy po té, co jsme si vyslechli komisi a radu, tak já bych chtěl říct, že eh, v prosinci v Paříži to byl důležitý politický moment pro celou planetu i pro nás, pro Evropskou unii, poněvadž já si myslím, že naše instituce, jak si byla velice aktivní v těchto diskuzích a i e, se chci ocenit práci komisaře, ministra e, životě prostředí Lucemburska, který tam působil mm, za radu způsobem jaksi velice angažovaným e, i v přípravných fázích, i především při vyjednávání v tom týdnu, když jsme tam byli s řadou kolegů i s předsedou Laviou. To, co právě řekl pan předseda Lavia, to je velice důležité. A tady se obracím i na zástupkyně Evropské rady. Není možné, aby Evropský parlament byl odsunut na vedlejší kolej v tom, co se bude dělat teď. Naopak, my bychom měli nadále být jednotní a společně mm, vyvíjet tlak nebo mít větší váhu v těch diskuzích, mm, jak řekl mm, zásobce komise a jak řekl také, samozřejmě ještě před námi je obrovská práce a Evropský parlament e, nejenom vždy, že se k tomu bude muset vyjadřovat, ale také e, bude bude takovým průkopníkem, takovou avantgardou v určitých tématech. A ještě třetí věc, pane předsedo. Za prvé, naše cíle. Naše cíle. Jak víme, eh, máme určité cíle hm, v oblasti obnovitelných strojů, v oblasti energetické účinnosti a já si myslím, že je třeba vzít do úvahy co vyplývá se dohody, je, že je zde tato vůle nezvyšovat teplotu na planetě eh, o 1,5%, ne o ty 2%. Tak, jak jsme si mysleli ještě před Paříží. Takže je třeba, abychom teď jaksi eh, se nastavili na tento nový cíl především co se týče energetické účinnosti, kde máme teď cíl 25 té my do roku 2030 a připomínám, že Evropský parlament ve své zprávě, kterou jsem já připravil, tak bychom navrhli cíl 40 a v diskusích, které se týkají obnovitelných zdrojů energii nebo i v oblasti energetické účinnosti v Evropské unii musíme, musíme mít na, v hlavě tento cíl, který bude aktualizován teď vzhledem k té pařížské dohodě. Za druhé, dotace fosilních paliv. Já si myslím, že to jsou hlavní překážkou. To je hlavní překážka rozvoje obnovitelných zdrojů. E, a podle měnového fondu to stojí 300 milionů euro v Evropě každý rok. A vy to vy píšete ve vašem sdělení my v Evropské komisi se, se jasně nevyjádřili proti. Proč? Ve, ve zprávě COP21 jsme navrhli, aby skončily tyto dotace do roku 2020. Myslíte si, že to bude důvěryhodná cesta pro Evropskou komisi také? A nakonec Evropská komise velice správně zdůrazňuje klimatickou diplomaci. V Paříži ten úspěch byl možný také proto, poněvadž pan komisař Kaněte a komise a lucemburský ministr byli schopni eh, sjednotit eh, mm, eh, i různé země z Afriky, z Karibiku v jednu alianci. V té alianci bychom měli pokračovat, protože to byl klíč k úspěchu boje proti změnám klimatu. A zde především podporuji iniciativu, která se snaží mm, o to, aby v Africe eh, se elektrifikovalo, a by to ale eh, bylo pod zprávou Afričanů, bylo to hm, financováno z veřejných zdrojů, takže tady máme možnost se spojit s našimi partnery a sousedy z Afriky a tam eh, propagovat u nich obnovitelné zdroje na tomto zdroje, protože to znamená solární, vodní, větrnou energii. A jak si myslíte, že Evropská komise by byla schopná tuto iniciativu podpořit. Ta je skutečně nezbytná pro rozvoj v Africe, pro rozvoj v Evropské unii, boj proti, změn, pro, boj proti změnám klimatu a také i pro stabilitu tohoto afrického kontinentu, který eh, eh, bude mít 2 eh, miliardy osob do roku 2050. Děkuji, pan Líze. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Meckerovi z komise a také zástupkyni rady. Chtěla bych se soustředit na dva body. Za prvé, v Paříži jsme přijali velice ambiciozní rozhodnutí, co se týče toho dlouhodobého cíle. Nechceme pouze dosáhnout toho dvoustupňového cíle, ale dosáhnout hodnoty, která bude pod dvěma stupni, kolem 1,5 stupně. A nyní jsme máme, čelíme dilematu, a totiž je ten velký pokrok v Paříži, který spočíval již před Paříží v tom, že téměř všechny země světa se dohodly na tom, že omezí své emise skleníkových plynů. Najednou ovšem vidíme, že toto se k tomu cíli nehodí. Ten cíl byl jaksi posilněn, zostřen, ale ty příspěvky partnerů nestačí. A proto samozřejmě se zde otevřela diskuze uvnitř EU a hovoříme o tom, co uděláme s těmi 40%, zda je máme navýšit. A pan Metzger právem řekl, že Evropská unie vlastně má pouze 10% emisí a pan komisař vždy zdůrazňoval, že my máme vůbec nejambicioznější cíl ze všech partnerů dohody. A proto nebude jednoduché zdůvodnit eh, to, že my uděláme více a budeme pouze přihlížet tomu, co budou dělat ostatní. A proto se chci zeptat komise, zda má nějakou vizi možných partnerství. Velmi se slavilo, že američané a číňané dokázali ještě před Paříží společně oznámit své cíle a já si myslím, že toto by byla jediná možnost, kterou si dokážu představit, která by byla také v EU akceptovatelná, pokud vůbec zvažujeme v Evropě o tom, že ty cíle ještě posílíme. Tady by bylo vhodné, abychom měli partnery, kteří se ke stejnému postupu zaváží společně s námi, aby ten proces byl účinný a nebyl pocitován jako spravedlivý ze strany těch, kteří v Evropě pak budou muset odvést eh, tu práci, sami přispět k dosažení toho cíle. Jinak si myslím, ten požadavek úspěšný nebude, pokud nebudeme takto postupovat. A pak se tady hovořilo Hovořila o tom, jak rada jako komise hovořila o letecké a vzdušné dopravě, eh, promiňte, a námořní dopravně, to hovořilo se o jednání ICAO tento rok v září, mě dnes dopoledne poněkud jaksi vrátilo na zem to, když jsem hovořila s jednou expertou tkou, oni říkají, že u ICAO to vnímají tak, že pouze Evropa má zájem na tom nalézt nějaké řešení. My jsme pozastavili náš obchod s emisemi a budeme pak si muset rozhodnout, co uděláme po té konferenci ICAO. Což ovšem je v rozporu s zásadním s náladou po Paříži. Není přeci možné, že co se týče letecké dopravy, že to zajímá pouze Evropu a proto prosím komisi a radu, aby zahájila vyjednávání s partnery, respektive v rámci jednání s partnery ještě více poukazovala na to, že třeba i zde dosáhnout ambiciozního zešení, které minimálně bude reflektovat to, co bylo dohnuto v Paříži, že musíme prostě toto řešení očekávat i o letecké, od letecké letecké dopravy a pan zastupce komise vůbec nehovořil o námořní dopravě, té se musíme také věnovat, zatím se tam ale vůbec nic neděje a Mezinárodní organizace pro námořní prambu zatím žádné zásadní aktivity v této věci nezahájila. Děkuji, pan Demesmeker. Děkuji, pane předsedo. Mám jednu otázku, která se týká propojení boje proti klimatickým změnám a našemu přechodu na oběhové hospodářství. Ve zprávě o růstu se analyzují pozitivní dopady, které vyplynou z toho, pokud se nám podaří přejít na oběhové hospodářství. Je to uváděno do souvislosti také s tím, že je možné od e, oběhové ekonomiky očekávat snížení emisí CO2. Pan komisař řekl nedávno, že je třeba se snažit e, o to dále snižovat emise skleníkových plynů. 600 milionů tun emisí skleníkových plynů by bylo možné tímto způsobem omezit, odstranit. Ovšem, není jasné, jakým způsobem chce tedy komise postupovat, jak to chce propojit se sliby, které jsme dali v rámci konference COP21 a myslím, že by nám to měla eh, blíže vysvětlit. Děkuji, pan Faria. Prvé chci poděkovat mm, parlamentu za to, že o tom diskutujeme, že se taky zaznělo, že Evropský parlament nebyl pozván. Ve svém sdělení řekla komise, že tady by mělo dojít k ratifikaci této co možná nejrychleji. Co to znamená konkrétně? E, jako zástupce, jako ostatní zástupce různých států, chci se zeptat, jak chcete urychlit tuto ratifikaci, abychom nezůstali pozadu. Druhá otázka, může Evropská unie to ratifikovat také na evropské úrovni. Domnívá se komise, že musíme čekat na tu alternativu předložení konkrétní legislativy, abychom dosáhli cílu 2030, nebo to můžeme dosáhnout dříve. Pařížská dohoda, to je moje třetí otázka, znamená, že tady dojde k rozvoji strategií nízkouhlíkových a s nízkou tím obsahem skleníkových misí do roku 2030, ale že to není dostačující. Teď hovořím o těch dvou procentech, která nejsou obsažena v pařížské dohodě. Minulý týden Kanada a Spojené státy že řekly, že oni se vytvoří vlastní cestovní mapu v oblasti nízkouhlíkové strategie v tomto roce. Do konce roku 2016 tady tady Evropa pokulhává. A poslední otázka komise a Evropský parlament tvrdě vyjednávali, aby byl námořní sektor, letecký sektor zahrnut do pařížských dohod bez úspěchu. A teď mě tedy těší, že jsem se dozvěděl od dámy zastupující radu, že toto je prioritou pro nizozemské předsednictví. Děkuji mnohokrát. Jak opakovaně zaznělo, komisař Kaněte je zapojen do tohoto boje musíme zvýšit naše úsilí po setkání v Paříže. Zaznělo to, že je nutno vytvoření studie dopadu, ale první akce už by mohly být zajá, zahájeny, zejména v revizi schématu týkající se námořní dopravy protože tady dochází přece i k, pře, k zvyšování emisí v námořní přepravě. Jak nahlížíte na možná řešení, možná na příštím zasedání ministru na ochranu životního prostředí, které se bude konat v Dubnu? Eh, děkuji vám mnohokrát. Děkuji. the Council. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji i radě za úvod, ale je mi tak trochu líto pana Rona Meckera mm, za toto sdělení. Já si myslím, že jste to nenapsal vy, ale musím konstatovat, že to je to nejslabší sdělení, které jsem kdykoliv v klimatu četl za poslední leta. Můžete mi vysvětlit, eh, že v pařížské dohodě se vůbec nic nehovoří o střednědobé perspektivě a v souvislosti až do rokem 2030. Vy jste řekli, že cílem 2030, který je v souladu se střednědobými dobými Mm, výhledy pařížské dohody. Mohl byste mi toto vysvětlit? Možná, že by bylo lépe, kdyby lidi v Evropské komisi píšící sdělení měli lepší znalosti o toho, o čem píší. Dále, pařížská dohoda, jeden z nejdůležitějších dohod je, že současné IDCs nesplňují jí to scenarium snižování o 2%, čili když se podíváte na environmentální, na agenturu, na dopady na životní prostředí v Nizozemsku, také konstatuje, že Evropská unie by se mohla pohnout až do 45 stupni do roku 2030. Ale to všechno je v souvislosti s těmi konstatovanými nebo stanovenými dvěmi procenty a vůbec nedosáhneme toho 1,5%. No mně to připadá všechno jako šílené. V pařížské dohodě, ale alespoň v rozhodnutí, Jednotlivé strany jsou vyzývány k tomu, aby aktualizovaly do roku 2020 nová UNDC. Nebudeme hovořit o roce 2023, my hovoříme o tom, že do roku 2020 musíte updateovat NDC Eh, jak hodlá komise postupovat, jak dostaneme aktualizované, aktualizované NDC v Evropě, které by bylo více v souladu s tím, co zaznělo v Paříži, eh, protože pařížská dohoda jasně konstatuje, že tady je velká propast, protože neděláme dost. Další otázkou je, co hodláte dělat pro to, abyste do roku 2020 sdělili, jak bude dále vypadat rozvojová strategie v oblasti snižování emisí. To už by bylo více v souladu eh, s tím cílem 1,5 eh, Ale máme tady pořád to dvouprocentní scénario, zatímco Evropská unie stále eh, zdůrazňuje, že tady bude ambicioznější do roku 2050, ale nic jsme neviděli v této oblasti rád bych řekl, že va, ve vašem návrhu pro non-NTS tady zůstáváme mimo dosažených cílů, naopak daleko pod nimi. A na radu otázka, co to znamená, co možná nejvčasnější ratifikace. Komise přednesla návrh ratifikace. Já neříkám podpis, podpis je krásný, ale ratifikace a doufám, že Evropa to bude moci udělat tento jír, protože my víme, že Amerika a Čína to chtějí udělat tento rok a doufám, že tady Evropa to učiní tento rok rovněž. Děkuji, paní Sejmě. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zaměřit eh, na eh, směrnici revize ETS po roce 2020. Eh, je to mm, nahlíženo jako nejsolidnější pilíř klimatické politiky, abych skutečně ten nárůst teploty byl pod dvěmi stupni a mm, s cílem tedy 1,5 Eh, stupně do konce století. Ale nicméně podle pozorovatelů, tak eh, to je mm, velice ambiciozní, vůbec eh, nebudeme schopni splnit tento cíl do roku 2030. Není jasné tedy, jak vy vysoká cena za CO2 by měla být, abychom mohli podporovat investice do těch nízkouhlíkových technologií, pokud budou k dispozici. Na druhé straně, pokud ETS nakonec bude pouhou mm, aplikací principu, že ten, kdo znečišťuje, teď platí, no tak, kdo znečišťuje, tak platí, no tak to nesplní kýžené e, cíle ty sektory pokryté ETS, tak e, jsou verifikovány tím systémem toho reportingu, ale pokud nízkouhlíkové e, technologie nebudou k dispozici za rozumnou cenu, no tak průmysl radši bude platit za emise. Mimochodem, podle vlastní zkušenosti, když jsem hovořila se zástupci různých odvětví průmyslu, tak vždycky připouští na konci potom, že snižování emisí, které se jim podařilo, tak v podstatě je eh, díky různým intervencím, eh, které se týkají energetické účinnosti a je to většinou kvůli i dopadu krize. A jediný možný prostředek pro členské státy je investovat příjmy z dražeb, eh, z prodeje kvót na ta mitigační opatření použito prostředky, ale to je na členských státech, aby rozhodli dle své vůle. Já si myslím, že to je třeba lépe vyhodnotit a pochopit vůbec, jaké jsou zde eh, skutečné příležitosti, které nám eh, dává systém ETS. Jinak všechno nakonec skončí pouze eh, v takovém politickém mechanismu a to je chyba. Děkuji, pan Balco.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 problém s překladem. Let me begin again. It, it, uh... Ještě jednou, začnu ještě jednou. Od začátku. Děkuji mnohokrát. ještě nemůžeme odhadnout, jaký bude výsledek nebo způsob, jak tedy bude zrealizován výsledek konference COP21, za to bude pozitivní či negativní. To zjistíme teprve v případě, kdy jednotlivé země dodrží své závazky. Evropská unie odpovídá celosvětově za 10%. Nejdůležitější země, co se týče emisí, je USA, Čína. Ptal jsem se komise a pana komisaře Kaněteho na jednu věc, a totiž na to, jakým způsobem může být zajištěno, aby USA skutečně dodrželi to, k čemu se zavázali. Nejvyšší soud v USA na základě žaloby 27 eh, států USA řekl, že plán prezidenta Obamy pro čisté elektrárny nesmí být zrealizován, takže se tady rýsují problémy v tom, zda USA skutečně bude schop, budou schopny dostat svým závazkům. Evropská komise mi odpověděla a řekla, že nespadá do její příslušnosti odpovídat na takovéto otázky. Pan komisař Kaněte říká, že na jedné straně eh, byly jaksi dohodnuty velice silné závazky, ale když jde o konkrétní činy či konkrétní otázky, tak všichni dělají pouze vše pro to, aby mohli ukázat, že to nespadá do jejich příslušnosti, že se něčím takovým nemusí zabývat. Co to tedy znamená z právního hlediska? Závazné závazky. Jak to bude vypadat? Kdy bude možné pohnat vlády k odpovědnosti? Bude to až v okamžiku, kdy bude dokončena ratifikace? Pokud to tomu takto je, tak nesmíme zapomínat, že kjótský protokol Spojené státy americké také neratifikovaly. Tedy máme zde sliby, ale nemáme stále nic právně závazného, takže bychom neměli podléhat nějakým iluzím. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo Ivo Beletovi. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl doplnit pár poznámek nizozemsky. Děkuji. Začnu tím, že bych tady zmínila takovou pozitivní zprávu. Včera byla rozšířena zpráva a od Mezinárodní energetické agentury, kde se říká, že sice ekonomika narostla, ale poprvé po celá desetiletí se tím nenavýšily emise. Celosvětová ekonomika narostla o 3%, ale emise CO2 se nezvýšily, takže to je pozitivní skutečnost. A my v Evropské unii musíme učinit vše, co je v našich silách proto, abychom dodrželi náš cíl 1,5 stupně. Vím, že kolegové z výboru ITRE se také zabývají systémem ETS. A ETS musí být jedním z pilířů naší klimatické politiky. Musí to být robustní systém, o který se budeme moci skutečně opřít. A několik poznámek eh, k ne-ETS. Tady se hovořilo o organizaci ICAO, o letecké dopravě. My jsme s malou generací, promiňte, delegací minulý měsíc navštívili Montreal a kolegové to mohou potvrdit. Bylo to velice velké rozčarování, ta návštěva. Mnoho organizací není transparentních, a my jako nizozemské předsednictví doufám, tedy nizozemské předsednictví učiní vše pro to, aby to změnilo. A předsednictví také se vyjádřilo v tom smyslu, že to bude velice důležitý bod na příštím neformálním setkání rady. A já se ptám, je nizozemské předsednictví ochotno být více ambiciozní v oblasti letecké dopravy, neboť mezinárodní letecká doprava sice hraje pouze omezenou roli v celosvětových emisích, ale studie Evropského parlamentu nedávno ukázala, že emise v letecké dopravě v příštích letech naroste skutečně exponenciálním způsobem. A pak se bylo také řečeno, nebo hovořilo se zde o energetické účinnosti budov. Ano, tady eh, bude revize směrnice o energetické účinnosti budov. Nizozemské předsednictví se revizi bude věnovat. A já se ptám, můžeme tady učinit něco proto abychom to podpořili, například použít finance z fondu EFSI, odpropojit eh, to s ETS, eh, zohlednit také leteckou dopravu. To jsou všechno zcela zásadní témata, kterým se musíme prioritně věnovat a já doufám, že to nizozemské předsednictví učiní. Děkuji, pane Belete, není pan Sebřenc. Pane předsedo, já bych chtěl navázat na pozitivní tón pana Beleta, ale možná méně pozitivně. Vlastně 200 let, to znamená vlastně, než se dostaneme, 200 let nám trvalo tedy ten jednoprocentní nárůst takže, teploty, takže tady je třeba pečlivě interpretovat to, co máme k dispozici, ale je jasná, jasné, že teď ale mezi říjnem a e, e, e únorem to je navýšení o 1,4%, což je, je pardon, 1,4 stupně, což je bezprecedentní a to je třeba vzít velice vážně. To znamená, že je třeba velice zintenzivnit úsilí. Samozřejmě já vítám ten fakt, že zde máme ten systém toho dialogu, že komis, me, mezi komisí radou členskými státy, že zde bude ta průběžná revize, ale jenom bych chtěl, abychom od komise slyšeli více ko- konkrétních kroků i od rady, jaká o tom, jak členské státy svými rozhodnutími hm, jak si přispívají k tomu, že hm, se dostaneme pod ty dvě, dva stupně. Třeba rozpočet. Včera ministr, britský ministr Eh, pro eh, finance tedy eh, seškrtal ty dotace těm novým zdrojům a zavedl dotace na fosilní paliva nově a potom tady kolegové hovořili o reformách ETS, no ale tady si rozhodují členské státy a tady existují konkurenční zájmy mezi členskými státy, tedy jejich zájmy a mezi ambiciozními cíly Evropské komise. Skutečně potřebujeme silné razantní konkrétní kroky a, slova, a explicitně vysvětlit, eh, které státy přijímají jaká rozhodnutí, která třeba jsou v rozporu s našimi kolektivními závazky. Já bych to chtěl slyšet. A jaká opatření přijmeme, abychom na ně poukázali, poukázali na ty státy, které přijímají rozhodnutí, které jdou špatným směrem. Děkuji. Nyní místo předseda Javor. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl se přidat k těm, kteří jsou vyjádřili zklamání eh, nad sdělením komise po Paříži. Jsme vyjádřili naše obavy v tom smyslu, že v Paříži jsme dosáhli úspěchu, ale otázka je, jak se to bude realizovat v praxi. A první signál, tedy to sdělení komise, no to je něco, co nás vede směrem špatné implementace závěrů pařížské dohody. A tak, jak jsme již slyšeli od pana Eichhauta, tyto cíle, rozvojové cíle milenia nejsou v souladu s cíly pařížské dohody a ani ne s tím cílem dvou stupňů a měli bychom mm, se snažit být lepší než 1,5 stupně, protože je to naléhavé, jak jsme slyšeli od pana Dense. A v únoru eh, v únor byl nejteplejší eh, únor, který jsme kdy měli, jak nám řekl. Já si myslím, že sdělení komise je skutečně velké zklamání, jenom abych zmínil některé detaily. Víme, že Financování klimatu, to je klíčová otázka. Eh, eh, co, čeho chceme skutečně dosáhnout eh, podle pařížské dohody? Evropská komise eh, eh, se zavázala, že i nasměruje finance, že pomůže eh, rozvojovým zemím, aby jim byly schopny plnit tyto cíle, tedy 100 milionů do roku 2020, ale to není žádný závazek, to jsou snad nějaké sny, nějaké řeči, pouze potřebujeme konkrétní návrhy. Také je teď otázka na komisi. Jak komise bych chtěla zajistit, že těch 20% jejího rozpočtu v kontextu víceletého finančního rámce, že skutečně bude nasměrováno na ty politiky a projekty boje proti změnám klimatu. A potom mitigace, smírňování důsledků, to je klíčové, ale vůbec se to tam nezmiňuje, adaptace se nezmiňuje musíme si uvědomit, že změna klimatu již je tady a je třeba se prostě uspůsobit, adaptovat. To je důležité téma a Poslední je klimatická diplomacie. No v té kapitole tam se vůbec nemluví o e, právech lokálních komunit a domorodců. Protože skutečně ti nesou často to břemeno změn klimatu i našich různých opatření proti, změn, boji, proti změnám klimatu. Děkuji vám, paní místo předsedo, a teď dostává slovo paní Gut. Jag delar många av de eh, kloka Děkuji. Mnoho z těchto moudrých věcí, které zde nadlesli kolegové, stílím. Ráda bych poukázala na to, že Změna klimatu se odehrává nyní. A byla jsem velmi zhrozena, když jsem se dozvěděla, jak El Niño eh, dospěje k tomu, že pravděpodobně nabere svou nejhorší fázi po 30, do období 30 let. Zdá se, že změna klimatu povede k skutečným hladomorům, které postihnou až 50 milionů osob v jeho východní Africe. To je neskutečné riziko, kterému se vystavujeme, pokud nebudeme reagovat nyní a reagovat energeticky. Mnoho lidí se dá do pohybu z důvodu hladu a otázka je, jak to budou snášet starší lidé nebo děti, zda to vůbec přežijí. Změna klimatu se týká částečně i při, přirozených fenoménů, které ale navíc ještě zostřuje obyvatelstvo tím trpí. Následky změn klimatu vidíme již nyní i v našich eh, domovech, v našich vlastech. Já jsem se například eh, zúčastnila konference včelařů, kde bylo řečeno, že včeliš nemohou přezimovat eh, tak jako dříve spánkem kvůli zvýšeným teplotám. Změní se jejich chování a to bude mít také dopady. a připojili se ke kolegům, kteří zde na výboru projevili své zklamání z toho, že komise, eh, jak se zdá, není ochotna, nyní po konferenci COP21 skutečně začít rychle jednat. Otázka cíle. Cíl nestačí. Je třeba zajistit, aby cíle bylo také dosaženo, aby se z cílů nestala pouhá prázdná slova musíme využít náš silný klimatický pilíř, proto abychom dokázali splnit slipy z pařížské konference. Pan Faria již o tom hovořil, je třeba do systému zahrnout také námořní dopravu, já to vítám. Vítám, že se námořní dopravě nyní věnuje více pozornosti a myslím si, že by se tímto typem dopravy měla zabývat také komise. Hovořilo se rovněž o důležitosti letecké dopravy a zpřísnění předpisů pro leteckou dopravu. I to je, myslím, velmi důležité v našich debatách. Studie poukaz prokazují, že Evropská unie je na cestě dosáhnout svých cílů, ale musí se to zdát dříve než v roce 2030. Čísla, která jsou k dispozici, nám ukazují, že 38 musí být dosaženo již v roce 2020. Jistě, mohli bychom být ambicioznější a pokračovat ještě rychleji, mohli bychom zpřísnit systém ETS například. Děkuji. A nyní dám slovo panu Torvalcovi. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že z části je to psychologická otázka. Když se na to podívá, proč to znamená, že já dnes letím do Helsinek ne jenom proto, abych tady vypodil nějaké emise do vzduchu, ale abych podal finskému parlamentu a jeho ekologickému výboru podal zprávu o tom, co Evropská unie vlastně udělá a z tohoto pohledu bych se rád doslechl od komise, zda je komise připravena změnit také Eh, víceletý finanční rámec, protože když nezměníme náš rozpočet, tak tedy pochybuji, že dosáhneme těch krásných cílů, o kterých tak často hovoříme. Druhá otázka se týká Horizontu 2020 a EFSI. Během bojování kolem EFSI dali jsme, umožnili jsme i peníze v rámci příslušného fondu z eh, VFR a já bych se rád dozvěděl, zda jsou k dispozici nějaká čísla, jakým způsobem se to projevilo na perspektivě ekologické. Opravdu jsme snížili ekologický pokrok v horizontu 2020, abychom to vyčlenili jinam? To by mě tedy zajímalo, máte-li a tady mě za, eh, zajímá reakce jako se tak rady děkuji. Děkuji. A nyní má slovo náš kolega kramatika Kis. Děkuji, pane předsedo. Dnes jsme vyslechli řadu velice zajímavých informací. Máme dnes velmi důležitou, zajímavou schůzi výboru. Zajímavé bylo to, co řekla Rada, Komise a i nizozemské předsednictví. Právě co se týče ekologických otázek, jsem někdy poněkud méně optimistický, protože je tady mnoho nevědomosti. Vše dobře skoordinovat znamená skutečně tvrdý maraton. My jsme v rámci pařížské konference nějakým způsobem dospěli k dohodě, ale nyní to, co vše tam bylo dohodnuto, musí být zrealizováno a je to vlastně sprint na krátkou trať. A navíc je to ještě běh s překážkami. Je to tedy běh na krátkou trať přecházkový běh, což znamená, že není třeba informovat pouze evropské obyvatelstvo, ale celosvětově všechny obyvatele světa. Nevím, zda si to kolegové uvědomují, ale ta tvrdá opatření, která je třeba zrealizovat v rámci politiky životního prostředí, ne všechny skupiny obyvatelstva znají. Heslo Uprchlický problém, to do této oblasti také patří a proto musíme co možná nejrychleji zajistit, aby chom obyvatelstvo průběžně informovali o tom, co se děje a jak rychle musíme tyto akce zrealizovat. Děkuji mnohokrát. Za komisi pan Hartung Metzger má možnost reagovat na pět minut a potom dám slovo zástupcům rady. Prosím pěkně, pane řediteli. Děkuji vám. Myslím si, že tuto diskusi bychom mohli protáhnout na dalších 50 minut, ale přece jenom se snažím v tom krátkém čase zareagovat na některé z otázek, které zde zazněly co se týče otázky související s 1,5 a 2 stupni. Samozřejmě sdílíme analýzu vědců, že pařížská dohoda eh, nejde k dvěma dostatečně nízko pod dva stupně. My jsme to řekli dostatečně jasně a proto musíme pracovat na dynamice tohoto procesu. Jak komise nahlíží eh, na toto záležitost. My jsme se snažili být naprosto zřetelní eh, v tomto sdělení, že chceme podložit tyto diskusu analýzy, která eh, zvažuje věc z toho pohledu 2%, ale také 1,5%. A všichni, kteří se účastnili tohoto procesu, vědí, že jsme v životě neudělali v Evropě analýzu 1,5% stupňů pardon, a jak bychom toho mohli dosáhnout. O tom hovoříme ve sdělení. A to znamená podložit tuto diskusi na rámec roce 2020. Musíme vzít z ohled eh, příslušné zprávy, ale také musíme dělat naše domácí úkoly, abychom viděli, jaké disponibilní technologie budou existovat a jakým způsobem budou rozvíjeny ty technologie stávající. Proto Tady musí existovat široká diskuse v našich společnostech společně s radou a s parlamentem o tom, co nás pravděpodobně může dovést k 1,5 stupňům. Pan Akout mm, narážel na to skutečnost, že by to mohlo znamenat 95% snížení emisí v Evropě a to je samozřejmě daleko více než to co je eh, dohodnuto teď. Druhá otázka se týkala ratifikace. Eh, naprosto jasně. To není rozse eh, týkající se toho, zda bude probíhat ratifikace. To je rozhodnutí, které musí učinit Rada a parlament. A proto z pozice komise my chceme být připraveni s návrhem pro ratifikaci v polovině tohoto roku. A pak, domnívám se, se můžeme ohlednout jenom na naše zkušenosti z Kyoto a také z druhého závazkového období po Kyoto. Myslím si, že tam bylo naprosto jasné, že členské státy nevěděly velice přesně, jaká bude jejich individu, jaký bude jejich individuální příspěvek ve srovnání s, tou evropsko, s evropským přístupem, než ratifikují. A to vedlo k celé Eh, řadě rozdílných názorů mezi politickými skupinami v parlamentu, ale v polovině tohoto roku také můžeme zjistit, že by k tomu mohlo dojít dříve. Nejdůležitější je vydat ten návrh tak, aby mohla být zahájena diskuse a to je také reakce na to, co se týče stižádosti. Zazněla tady řada příspěvků, které řekly, že možná stižádost, kterou navrhuje komise nebo o čem rozhodla Rada v roce 2014, je nedostačující, ať se to týká obchodu s emisními povolenkami či dalších věcí samozřejmě musí rozhodnout legislativci na základě tedy předloženou návrhu komise. A to je samozřejmě Rada členské státy a parlament. Jakmile čím dříve bude návrh na stole, tím dříve bude moci být zahájena diskuse o otázkách toho, co je možné dělat v nejbližších měsících a letech. A teď se vracím k tomu navýšení naší žádosti, naší ambice. Vidíme to v kontextu s našimi partnery. Stejně tak, jak na to upozornil pan Líze, musíme pokračovat v našem partnerství v následujících letech. Minulý rok jsme uzavřeli spolu s Čínou eh, podle mého názoru velice významnou dohodu týkající se našeho partnerství a toho, jak chceme se roz, jak chceme to rozvíjet dál. A myslím si, že to musíme provozovat s našimi čínskými partnery v nejbližších letech. A to neznamená jenom systém obchodování s emisemi, ale také jiných oblastí. Další skupina otázek byla nasměrována na dopravu leteckou, na agenturu v letecké dopravě. Eh, možná, že již v tomto roce eh, dojde ke zdůraznění toho, že budeme muset pracovat také na IMO, protože si uvědomujeme, že tady eh, došlo k pomalejšímu rozvoji než u AKEO. To je také významná záležitost. Co se týče otázky týkající se rozpočtu a jakým způsobem můžeme zabezpečit, že rozpočet bude eh, vyčerpán, my eh, každý rok sledujeme kolik prostředků z, budge- eh, z rozpočtu Evropské unie se vydává ekologicky ekvivalentním způsobem, aby tento monitorovací proces zabezpečil, že splníme cíle, které jsme si dali. A při zkoumání a monitorování těch čísel zjišťujeme, že jsme na dobré cestě. Ne, že bychom už těch cílů dosáhli, ale na dobré cestě jsme. Eh, a my doufáme, že nakonec eh, zvládneme ten cíl 20%, který jsme si dali v rámci rozpočtu Evropské unie. Co se týče ISIFu, já jsem krátce zmínil ta čísla, když se podíváme na návrhy, na základě kterých došlo k rozhodnutí. Tady jsou kvóty IZIFu, které se ubírají tímto směrem klima relevantních projektů. Eh, příklad projektu společného zájmu, eh, eh, co se týče například zvýšení efektivity elektrické energie v Evropě, na její užívání tedy, ale to bude znamenat investice a získávání výhodné mm, návratnosti nákladů. Čili i toto bude hrát velkou roli. Někteří z vás upozornili na adaptaci, na změny. Toto je důležité. Já jsem se o tom specificky nezmínil, ale na programu komise je, že máme takovou adapto- přizpůsobovací strategii a schvalovací strategii, která bude pokračovat do roku 2017. A poslední bod který chci uvést, se týká dopravy. Prosím, chci, abyste mi správně rozem se domnívám se, že co se týče dopravy v první kvótě v roce 2017, bychom rádi přišli s legislativou, ale předtím v polovině tohoto roku chceme vést diskusy s radou a s parlamentem de o dekorbanizační uh, dopravě. A čili to bychom rádi učinili před lední přestávkou, abychom motivovali diskuse jak na radě, tak v parlamentu. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní dám slovo paní Anetě van der End, která zastupuje Evropskou radu. Děkuji vám. Také Mm, bych ráda zareagovala na některé otázky, které vznesly poslanci. Domnívám se, že je známe a všichni věci jsou se v tom zajedno, že eh, když současné INDC navýšíte, skončíte o 2,5 stupňů a to rozhodně není pod úrovni 2 eh, procent, na tož 1,5 Já si myslím, že proto jsme se na radě dohodli o tom, jak významné je, abychom měli tento pětiletý ctižádostivý mechanismus a měli by se dívat především na práci IBCC, eh, protože ten vědecký názor eh, přiblížit se 1,5% by znamenalo, že každých pět let se musíme dívat na situaci už v roce 2016, je třeba zjistit, co musíme udělat navíc. A musíme samozřejmě každý dělat svůj domácí úkol. Ten ctižádostivý mechanismus, na kterém se dohodla rada, je skutečně nesmírně významný. Znamená to aktivní účastnost, eh, účast na dialogu aby se pokračovalo a navýšilo úsilí stanovené v roce 2013 a 2014 někteří. Už tady zazněla zmínka o tom, že jsou návrhy na stole také týkající se obchodování se věcnými povolenkami. Ano, potřebujeme naprosto jasný systém, abychom se dostali po těch 80%. Ano, hovoříte o větší ambicioznosti, ale musíme se také dohodnou na tom, jak dosáhneme alespoň těch 40%, o kterých jsme se dohodli v Evropě. A tady musí už se spolupracovat Evropský parlament a Rada s komisí. E, někteří z vás zmínili ratifikační proces. Ano, jako rada jsme připraveni o tom jednat, už jsme o tom hovořili, už se o tom diskutovalo v, ob, v přestávce na oběd při setkání ministrů ale také je důležitější, abychom se jaksi semkli na evropské úrovni a čím rychleji eh, se budeme věnovat také neobchodnímu sektoru, i země pochopí, co to bude znamenat mm, a možná se také rozhodnout, kdy by mohli ratifikovat. Zazněly tady také otázky týkající se pomoci Evropské unie pro jiné země. Ano, a eh, Rada odsouhlasila, že budeme vést jasnou evropskou ekologickou diplomaci, aby docházelo ke koordinovaným akcím, abychom se společně dostali ku předu ke zmírňování klimatických změn, zejména ve spolupráci se zeměmi třetího světa. Pak tady byly některé otázky týkající se námořní přepravy. Ano, to souvisí vlastně s obchodováním s emisními povolenkami. Chceme se dostat ku předu v této oblasti, což je nesmírně uležité. je tře- a to o tom budeme diskutovat také na tom neformálním zasedání rady v Dubnu. Nebudeme hovořit jenom o námořní a letecké přepravě, ale také o možnosti kombinované přepravy a myslím si, že to je dobrá příležitost, kterou máme aby spolupra... A totiž na tom neformálním zasedání nebudou jenom ministři na koranu životního prostředí, ale také ministři dopravy. A to bude výborná příležitost, aby diskutovali o těchto tak důležitých tématech, protože to souvisí s tím, abychom skutečně dosáhli dohod, ke kterým došlo v Paříži. Také celá řada z vás zmínila energetický aspekt. Ano, i tady se musíme dostat kopředu abychom dostali závazkům, ke kterým se Evropská unie zavázala v Paříži a uvidíme, mm, jak se budeme moci dostat rychleji co nejdříve. Euh, Děkuji vám mnohokrát. Navrhuji, abychom ukončili diskusi k tomuto bodu. Samozřejmě, jak tady již bylo připomenuto, budeme mít jiné příležitosti během tohoto roku, abychom se vrátili k diskusi o významných tématech, která jsou prioritou nejenom to, abychom diskutovali o tom, jak pokračovat po COPu 21, ale abychom také již připravovali COP22, který, připomínám, se bude organizovat začátkem listopadu v Maroku v Marrakeši. A teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. A to je zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přítomnosti tuků obsahujících transmastné kyseliny v potravinách a celkově ve stravě obyvatel Unie a dám slovo paní Alexandře Nikola Kupulu eh, z DG Sante na 10 minut. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Thank you for... Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo a také děkuji za příležitost zde Evropskému parlamentu představit naši činnost eh, v této zajímavé agendě. Za prvé dovolte, abych začala nějakými základními údaji o eh, transmastných kyselinách a celé problematice. Když se hovoří o těchto eh, nesaturovaných mastných kyselinách, tak některé z nich se vyrábí průmyslově a hlavním zdrojem je jsou, jsou hydrogenované oleje, ale také mohou být eh, příro, přirozeně přítomny ve výrobcích, které jsou od předšvíkavců, jako mléčné výrobky či eh, maso z, eh, z hovězí, ve hovězí či kozí nebo ovčí maso. Takže to je jasné, to je, ale má to dopad na onemocnění srdce, což je hlavní příčina úmrtí v Evropské unie a vy vysoký příděl těchto transmasních kyselin, tedy nám musí ležet na srdci. Vzhledem k omezeným údajům, tak hlavní příspěvek eh, eh, Eh, to, jak přispívají tyto transmastné kyseliny k umrtí, to se těžko vyhodnocuje. Ale jenom, abyste si udělali představu o velikosti problému, tak je třeba vědět, že koronární mm, onemocnění mm, představuje asi 660 tisíc umrtí ročně v Unii a něco asi 14 celkové mortality umrtnosti. VHO doporučuje spotřebovávat méně než 1% eh, energie prostřednictvím transmasných kyselin na 2000 eh, kilokalorií u dospělých žen to bude znamenat ne více než 2,2 gramů denně. Evropská agentura pro bezpečnost potravin také potvrdila, že je třeba mm, konzumovat eh, co nejméně, pokud chceme mít vyváženou stravu. Ale víme dobře, že po mnoho let zde apelujeme, apeluje se na to, aby Evropská unie jednala. Chtějí to spotřebitelé, zdravotnické organizace, členské státy, i někteří výrobci potravin, i členové Evropského parlamentu informace spotřebitelům. O tom se diskutovalo v roce 2010 a 2011 v Radě i v parlamentu a otázka transmastných kyselin také byla v tomto kontextu diskutována, ale zde byly různé názory o tom, zda tyto kyseliny by se měly tam označovat na etiketě nebo ne. A nakonec bylo rozhodnuto, že komise předloží zprávu o přítomnosti eh, těchto transmastných kyselin v potravinách a ve stravě. Komise přijala eh, tuto zprávu 3 prosince minulého roku a nyní eh, eh, představujeme zjištění této zprávy. Za prvé, pokud jde o eh, jejich úroveň v potravinách, tak lze říci, že většina výrobků, potravinových výrobků, obsahuje méně než 2, 2 gramy na 100 gramů tuku a 77% tohoto je pod 0,5 gramů na 100 gramů tuku. Ale nicméně, pořád máme výrobky v Evropské unii s, vysokou, mm, s vysokým obsahem transmastných kyselin, jako například eh, jsou to různé mm, biskvity, popcorn, tedy sušenky popcorn, kde eh, je to 40 až 50 gramů mm, na 100 gramů, což je hodně studie navrhují, že eh, ty průmyslové úrovně se snížily, snižují se v posledních deseti letech v řadě kategorií potravin, u některých, ale ne ve všech zemích, mezi lety 2006 až 2000. 2013 tomu tak bylo. Nicméně v některých zemích, a to především eh, na východě a jeho východě Evropy, tak tam ty úrovně v některých kategorií neklesly některak významně. A tyto kategorie se týkají především eh, těch sušenek, kola, eh, sladkostí, wafly, wafle, tedy sušenky, pišingry a podobně. Malý pokrok. A teď pokud jde o příjem transmastných kyselin, zde lze říci, že i když je průměrná spotřeba je pod úrovní, která je doporučena ze strany zdravotnické organizace, tak nicméně je zde velká spotřeba u konkrétních kategorií populace. Are low to jsou tedy občané s nízkým příjmem, univerzitní studenti, mm, tedy eh, občané věková kategorie 18 až 30 let a potom mm, tedy především v několika členských státech. V naší zprávě jsme zkoumali různé kroky, různá opatření, možnosti na evropské úrovni, včetně povinného označování těchto transpasných kyselin, dobrovolný přístup, e, nové receptury a také e, legální limity pro obsah těchto látek v potravinách. Pokud jde o povinné označování těchto kyselin, takže to, je, je, to znamená, aby spotřebitel mohl si fundovaně vybrat. Nicméně efektivita označování eh, může být asi omezena. Bude omezena, protože ty eh, označené výrobky především budou ty eh, balené výrobky a ne ty nebalené. Tam potom si rozhodnou členské státy a také schopnost spotřebitele pracovat s touto informací, aby se lépe mohl rozhodnout, to také je dost limitované spotřebitelé mm, jsou připraveni, pokud víme, zaplatit za zdravější potraviny. A teď pokud jde o dobrovolné dohody, které by mohly být koordinovány na evropské úrovni, tak abychom snížili eh, průmysl, eh, obsah v průmyslových výrobcích, tak toto bylo otestováno v některých členských státech a v některých případech je to efektivní, ale úspěch tohoto přístupu závisí na e, e, míře e, zapojení veřejnosti a sociální zodpovědnosti, společenské zodpovědnosti pro výrobců. Třetí možnost, zvážit restrikce, omezit obsah ze zákona. Ano, zde jsou čtyři státy v Unii, které již zavedly <clears throat> takové je to právně závazné limity ve své vnitrostátní legislativě. Asi jste sledovali nedávný vývoj v USA, kde se ukázalo, že i Spojené státy jsou pro takovýto přístup, eh, který bude legislativního charakteru a rozhodli se, že částečně eh, budou redukovat hydrogenované eh, oleje, což je hlavní zdroj těch transmastných kyselin v průmyslových potravinách průmysle vyráběných potravinách. Také třeba vzít do úvahy, že pokud na evropské úrovni nebudeme jednat, tak asi vzniknou i problémy pro evropské výrobce, kteří budou chtít mít přístup na, něme, na americký trh. Z pohledu vnitřního trhu několik členských států již signalizovalo, že dali přednost pro evropské rozhodnutí jak již bylo řečeno, jsou připraveni, že přijmou vnitrostátní opatření, pokud nerozhodne se na evropské úrovni. Toto společně s faktem, že již máme čtyři mm, členské státy, které mají k tomu předpisy, tak mm, e, zde i e, zde tedy mm, kvůli fragmentaci eh, trhu bychom, neměli, bychom měli přijmout nějaké společná pravidla. Ano, je pravda, že již takové výrobky jsou k dispozici na trhu a komise a naše hodnotí říká, hodnocení říká, že omezení obsahu těchto kyselin by bylo asi nejome, nejefektivnější opatření, tedy omezit jejich obsah a bylo by to i v souladu s vnitřním trhem. A teď ale způsob, jak mm, je to technicky proveditelné, to by znamenalo další mm, analýzy. Tudíž nyní studujeme eh, provádíme More information and dopadu schromažďujeme informace a analyzujeme problematiku kterou, a různá možná řešení. A především se zaměříme na <clears throat> tu alternativu, to znamená stanovit právně závazné limity obsahu. Potom proběhne připomínkové řízení, takzvané veřejné konsultace a mm, tak, abychom podle informací mohli eh, přijmout eh, fundované rozhodnutí. Děkuji. Děkuji euh, mnohokrát eh, zástupkyni komise a teď dám slovo kolegům, kteří si to přáli. Nejprve paní kolega Šaldemose. Eh, Děkuji. Děkuji vám za představení této zprávy. Já mám několik komentářů. Za prvé je výborné, že tuto zprávu teď máme, ale nemyslím si, že je dostatečně dobrá na to, aby došlo k, protože stále ještě nedošlo žádným akcím na evropské úrovni. Podívejme se v roce 2004, když jsme hovořili, že je nutno zakázat průmyslové transfery a veškeré studie naprosto jasně ukázaly na to, že to by vedlo ke snížení v počtu obyvatel, kteří umírají na koronární onemocnění, eh, protože 700 lidí ročně eh, zemřelo a nás je jenom 7 milionů v Dánsku, takže 700 je docela velký počet. Když se podíváme na obchodní sektor v Nizozemsku, ten naprosto podporuje tento zákaz ale zatím nevedlo by to k žádným ztrátám eh, v, sub, ve ziscích supermarketu, takže já bych skutečně vřele doporučovala komisi, aby zvážila všechny alternativy, ale zejména, aby vytvořila legislativu, která zakáže průmyslový transfer těchto transmastných kyselin. Děkuji. A teď má slovo pan kolega Frederik Rys. Euh, děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala komisi za toto expoze. Je jasné, že už v něm byla zodpovězena celá řada otázek, ale no, to, co řekla právě kolega Skaldemoze, mm, k tomu se připojuji. Ano, je nejvyšší čas, aby se konečně jednalo na evropské úrovni. Máme takřka desetileté spoždění, když se podíváme na některé státy, například v Dánsku. A já už jsem tady v Evropském parlamentu několikrát upozornila na to, počkejte, já jsem, Rakousko, eh, Lotyšsko a nejenom tyto země, a také New York a Spojené státy, což je docela zábavné. Oni, mm, to se prostě týká jako červená niť, protože když se hovoří o TTIPu, hovoříme o dodržování norem a tady jsme pozadu eh, v Evropě za Spojenými státy a to je třeba také konstatovat, když tady hovoříme teď o tomto tématu. A na to se neupozorňuje čili byli na čase, no spíše bych řekla, že jsme ve spoždění. Ehm, mm, velice dobře jsem zaznamenala vlastně mm, reakce na otázky, které jsem měla, kterou jsem se dověděla z úst komise, ale máme tady také otázku související s tím, já tedy nevím, co se stalo v Dánsku, ale abychom prostě se pohli na úrovni určitých členských států, komise upozornila na to, že tady je problém toho evropského průměru a je třeba upozornit na to, že určitý přístup zejména na východě Evropy v určitých typech produktů a v určitém věkové skupině obyvatel mm, je významný. E, jsou, a je to zejména mládež, která toto konzumuje. Nemohli bychom tedy nabídnout alternativu, která by byla přístupná všem. A jaké alternativy by byly nejvíce slibné? Co si myslí komise? Bylo by možno oslovit producenty, aby také doporučili možné alternativy. Druhá otázka komise. Na komisi, pardon. Bylo by možno eh, tady vytvořit skutečně určité limity. Ono se o tom pořád hovoří, ale pořád se ničeho nedosáhlo. Nestle, Kellogg's eh, má ty a další firmy žádají závazné předpisy, žádají legislativu, no a to je to, na co čekáme. Už se blížím k závěru, já vím, že není nic strašnějšího než řečník, který říká, že bude stručný a nakonec stručný není. Co se týče označování, už ve zprávě fix jsme toto označování vyžadovali. A teď komise říká, co pak všichni budou schopni to pochopit, že prý tady existují určité pochybnosti. No stačí podívat se na osvětovou kampaň v oblasti prevence, kdy tuto kampaň jsme už dělali. No tak asi celá řada otázek na komisi. Děkuji vám mnohokrát, paní Rys, a nyní Ivo Bole. Děkuji vám mnohokrát, pane paňu, já budu pokračovat v angličtině. Děkuji komisi za tento vynikající přehled k tomuto tématu. Je jasné, že žádná z politických alternativ není ideální. Vše má své výhody a nevýhody. Když se podíváme na povinné označování či dobrovolné dohody a snižování prahových hodnot. Zapomněl jsem, že tady hovořím v zastoupení mé kolegyně Renáty Zomerové, která nemohla dnes se zúčastnit této důležité debaty. Když se podíváme na prahové hodnoty eh, týkající se průmyslově vyráběných mastných tuků, tak tady máme samozřejmě problém s tím, že tady je ten přirozeně existující obsah a to musíme rovněž zohlednit. Ale neměli bychom zapomínat na to, že zásadním a klíčovým prvkem je, že průměrná spotřeba mástných tuků musí být snížena. A proto je dobré, a to uznává i tato zpráva, že i v sektoru samotném už došlo k velkému pokroku a musíme na této cestě pokračovat. A tak bych se rád zmínil o tom, že co se týče toho, že některé členské státy již dospěly k rozhodnutím a mohlo-li by to mít dopad na mezinárodní obchodní dohody, no to je opatřeno otazníkem. Je tomu tak, či není? To je třeba prostudovat. E, také to, zda by to mohlo mít i negativní dopad na obchodní uh, smlouvy a dohody, tady musíme mít větší údaje, abychom byli schopni to vyhodnotit. A dovolte, abych na závěr řekl, pane předsedo, že to, co komise navrhuje a sice udělat studii dopadu, no to samozřejmě podporujeme proto, abychom získali přesnější informace, eh, abychom zohlednili tu konečnou výsledovku, ale také viditelnost mezi jednotlivými alternativami co do stanovování Prahu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane Belete. A teď dávám slovo Karin Karnbachové. slyším tak. Děkuji. Děkuji také zástup eh, kyní komise za velice podrobné představení zprávy, ale trvalo to příliš dlouho. Když se krátce ohledneme zpět na rok 2011 v souvislosti s Food Information to Consumers, touto směrnicí informace o potravinách pro spotřebitele, Již tehdy eh, jsme chtěli, aby komise vypracovala takovou tu zprávu, čekali jsme na ní v roce 2014, tlačili jsme na to celá řada poslanců opakovaně, ústní otázky, písemné otázky jsme kladli komisli snažili jsme se skutečně jak si to zdůrazňovat. Neboť, jak se sama řekla, srdeční a koronární choroby jsou jedna z nejčastnějších příčin úmrtí v EU vy sama jste hovořila o 680 tisíci mrtvých, kteří na takovéto choroby ročně v Evropě zemřou a když více než 2% energie denně pokryjeme transmastnými kyselinami, tak si zvýšíme o značné procento riziko toho, že zemřeme na nějakou srdeční či koronární chorobu. Já jsem v rámci jednání hovoru a také v rámci hovory, hovoru s panem komisařem pro zdravotnictví pochopila, nebo vnímám to tak, že chápe tu problematiku její důležitost a teď proto mě vadí, že tady chceme ještě 15krát ty celé věci prošetřit a udělat si ty studie a všechno. Příklad z Nizozemka či z Rakouska jasně ukazuje, že už mají legislativní omezení a ukazují, že tento způsob, jak jednat velmi rychle, přináší pozitivní efekty. Takže já se ptám, jak dlouho to chceme ještě analyzovat, jak dlouho to chceme prošetřovat, jak dlouho chceme tady vědomně vlastně jaksi přijímat ty tisíce mrtvých každoročně v Evropě, kteří zemřou v této souvislosti. Hovořili jsme o těch věkových skupinách, zejména těch, kde jaksi, které jsou slabší, co se týče sociálně slabí lidí, kteří nejsou dostatečně vzdělaní a další skupina jsou ty studenti, kteří potřebují rychle se najíst, rychle potřít, pokryt svou energetickou potřebu a mají podíl 30 až 40 energie, kterou získávají z těchto kyselin. Takže to je velmi alarmující a já prosím, abychom reagovali co možná nejrychleji. Nemá smysl čekat a nemá smysl, aby evropské státy, členské státy jednotlivě toto řešily. Potřebujeme rychle evropské řešení. Děkuji, paní Kolenbach. A nyní má slovo pan Olviny. Děkuji. Számomra az nagyon fontos, hogy itt mindenki, aki itt ül ebbe a terembe, egyetért. Děkuji. Pro mne je velmi důležité, abychom se zde v sále všichni shodli na jednotném přístupu. Je velmi dobré naslouchat zde různým řešením a co se týče detailů, o těch budeme mít ještě rozpravu později. Nyní jde skutečně o průmyslovně vyprodukované transmastné kyseliny, tak jak to popsal kolega Ivo Belet. Před námi je velký a důležitý úkol. Od roku 2013 máme v Maďarsku zákon, který se týká transmastních kyselin a také nejvyššího dovoleného obsahu transmastních kyselin v potravinách. Takže my máme dobrou pozici v Maďarsku. Tento zákon má velice dobrý dopad a nemuseli jsme čekat roky na to, až se ten dopad projevil. Takže já tady skutečně apeluji na to, abychom postupovali rychle. A obzvláště důležité v této souvislosti je tato věc. Myslím si, že práce Evropské komise je velmi dobrá a já jsem jim velice vděčen za práci, kterou odvádí, ale myslím si, že by měli zahájit i nějakou osvětovou kampaň, jasně lidem vysvětlovat, o co jde. Hovořili jsme o tom, že právě chudší lidé, sociálně slabší lidé, lidé, kteří nemají dostatek informací, anebo studenti, kteří nemají dostatek peněz, konzumují takovéto potraviny, aniž by vůbec měli znalosti o tom, co to vlastně pro ně znamená. V Maďarsku jsme zahájili či vedli velmi širokou informační kampaň, která se právě týkala transmastných kyselin a myslím si, že každý členský stát by měl takovouto kampaň rovněž provést. Je to takový domácí úkol, který bychom všichni měli splnit. Já doufám, že tedy po provedení studie bude předložen legislativní návrh a Již dnes je zcela jasné, že budeme muset provést takovéto kroky a opatření a že pokud je provedeme, tak zachráníme životy stovek tisíců osob. Děkuji. Děkuji a náš poslední řečník, pan Pedicini. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat komisi za tuto zprávu, kterou jsme si vyslechli. My vítáme eh, tuto zprávu a eh, podporujeme ty kolegy, kteří zde zmínili problém času. To je dlouhý čas vzhledem k nutnosti, kterou pociťují spotřebitele. A ta zpráva byla zveřejněna rok po té, kdy máme tedy ten nařízení 1195 a vlastně Teď eh, hovoříte o veřejném připomínkovém řízení, o hodnocení dopadu, no ale členské státy eh, začaly jednat autonomně. Například Itálie přijala dobrovolně tato opatření ještě před přijetím zprávy, tak, abychom splnili cíl, to znamená kompletně eh, zrušit transmastné kyseliny do roku 2017. Vidíme, že teď Evropská unie se snaží tento problém řešit prostřednictvím tedy nařízení do roku 2014 vlastně je povinné uvést, jaké e, oleje se používají v těchto e, potravinách, které jsou průmyslově vyrobené, ale chybí zde povinnost označovat na etiketách obsah transmastných kyselin v těchto tucích. A kdy tedy Mm, eh, eh, spotřebitel bude vědět, že tam jsou transmastné kyseliny z těch hydrogenovaných olejů. A ty v podstatě eh, obsahují třeba jenom saturované saturované mm, mm, tuky a spotřebitelé nic nevědí o těch saturovaných, nenasycených, eh, které vznikají z hydrogenovaných eh, olejů, které se, kde se používá třeba palmový olej, jako v sušenkách mm, a podobně. A kolik spotřebitelů vůbec ví, že spotřeba těchto eh, tuků zvyšuje eh, riziko eh, koronárních onemocnění a srdečních onemocnění. Kolik spotřebitelů ví, že velice často výrobky jsou eh, vyráběny výrob, výrobci, kteří, aby tedy se vyhnuli těm transmastným kyselinům, kyselinám, tak to třeba nahradí jinými problematickými, jako je olivový olej, takže jeden problém se nahradí jiným problémem. Eh, zde máme hm, dobrovolné dohody s průmyslem například, to je důležité, to je, nebo zavést i právní předpisy v Evropské unii, to jsou základní kroky, které ale musí být doprovázeny i s osvětovými kampaněmi u spotřeby spotřebitelů, tak aby si rozhodovali eh, svědomím eh, toho, co si volí. Děkuji, děkuji a nyní přejdeme, dáme slovo poslednímu řečníkovi a to je kolegyně Cabezon Ruiz Soledate. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tu vaši benevolenci. Já bych chtěla zdůraznit již to, co řekla většina. Je jasné, že mm, e, transmastné mm, oleje mm, jsou jasně škodlivé pro zdraví, tady e, není pochyb o tom. A je to velké riziko e, pro srdeční onemocnění, jak dobře víte, a to je hlavní příčina umrtí v EU. Mm, jsou srdeční choroby a je to větší riziko než třeba jiné výživové látky a je to jasné, takže je to jasné, ško, jasně škodlivá látka, ale co mě leží na srdci, eh, zde mm, mm, je ta otázka, Eh, eh, eh, doporučená dávka mm, mezinárodně či národně, ale zde se jasně předpokládá, že musíme, že zde existují velké nerovnosti ve výživě, ve stravování a to má ty velké důsledky, dlouhodobé důsledky potom pro tu osobu, která je třeba sociálně slabá, tedy zranitelná takzvaně. Já myslím, že stanovit limity, určitě to by asi bylo technicky těžko aplikovatelné a e, diskutovatelné, ale já bych chtěla říci, že my tady mm, asi se shodneme na tom, že tak jak třeba již to udělalo Německo, nejlogičtější by bylo eliminovat, eliminovat e, Eh, tyto látky z potravin v nějaké dohledné době a vytvořit si na to pracovní program, jak tedy eliminovat tyto transmastné kyseliny. Děkuji. A nyní dám slovo paní eh, eh, Alexandře Nikolakopulo z komise. Děkuji, pane předsedo, děkuji za velice zajímavé názory, bereme na vědomí a s potěšením kvitujeme, že zde existuje podpora v Evropském parlamentu eh, pro eh, veškeré návrhy ve zprávě. Zde zazněly určité otázky. Jak jsem řekla, budeme mít možnost eh, dále tyto otázky prohloubit v kontextu hodnocení dopadu. A dovolte, abych se zaměřila na otázku eh, eh, přirozeně přítomných transmastných eh, kyselin, což je pravda. A když hm, tedy pokud zavedeme nějaké limity, tak to budou pouze ty, které se vyrábí průmyslově, ne ty přírodní. Jak jsem řekla, to je v tuku z přežvíkavců, takže tam je to přirozeně obsažené a zde je, se hovoří, že to je asi 5% celkového objemu tuku. Eh, v těchto výrobcích, eh, v těchto eh, komoditách to nemůžeme hm, vyřešit. Samozřejmě to s tím výrobce nic nenadělá, proto budeme muset, to nemůžeme zakázat šlehačku, máslo či síry. Ale také bychom měli vědět, že více než transmastné kyseliny, tak tam ještě více je těch saturovaných, těch Eh, saturovaných tuků. A zde i je třeba snižovat spotřebu těch z eh, nasycených, nasycených tuků, to je také velice důležité, ty jsou samozřejmě přirozeně e, přítomny. A teď alternativy. Jaké alternativy? Alternativy. Samozřejmě ty závisí hodně na Eh, skupinách výrobků, na výrobních procesech, ale většinou to bude eh, zahrnovat ty nehydrogenované eh, oleje, jako kokosový, palmový nebo slunečnicový. A i máme určité techniky chovu zvířat, které vedou k tomu, že se budou produkovat zdravější alternativy, třeba použít normální olej, který se používá na smažení. A by other saturated fat, it is still a public health gain. A, takže samozřejmě to ale omezí pouze částečně eh, tu spotřebu, protože eh, ale i to bude důležité, protože když, eh, i když ty saturované tuky také představují velké riziko pro srdeční choroby. A teď pokud jde o různé alternativy, označování, se několikrát zaznělo, ale jak bylo řečeno i v naší zprávě, i to vyplyne určitě z hodnocení dopadu. Tady myslíme si, že to označování má své limitace, eh, protože tady jsou mm, takové mm, stinné stránky tohoto. Asi spotřebitel vůbec by měl problém to pochopit a porovnávat si výrobky. Asi co by pochopil ten spotřebitel, je lepší mít výrobek, který má nižší míru mm, těch transmastných kyselin a vyšší míru saturovaných tuků, anebo naopak. V každém případě označování, pokud toto by byla ta cesta, kterou bychom šli, tak mm, to by muselo jít ruku v ruce s osvětovými kampaněmi, tak abychom pochop, aby spotřebitel lépe pochopil smysl a roli těchto transmastných kyselin či jiných olejů, jiných tuků. Tím se budeme detailně zabývat v hodnocení dopadu a je to samozřejmě hodnocení dopadu je nedílnou součástí celého rozhodovacího procesu a doufáme, že toto eh, povede k, k tomu, že budeme schopni přijímat nebo přijmout takové solidnější kroky. Děkuji. Děkuji za vaši odpověď. A takže to je zajímavá politická diskuze, zajímavá eh, v kontextu ochrany zdraví Evropanů a Evropanek. Další bod. Různé otázky. Pokud nemá nikdo nic do různého, tak eh, poslední bod úplně, to jenom připomínám, že opět nás čeká schůze výboru Envy pondělí 21. března od 15 do 18.30 a poté eh, v úterý 22. od 9 do 12.30. Přeji vám dobrou chuť.